Is anyone from the secretariat here? Sekretariat, prosím, je tu někdo? Dobře, dámy a pánové, vítám vás na zasedání výboru pro zahraniční věci. Bod 1 přijetí pořadu jednání. Zítra odpoledne budeme eh, přehazovat jednání koordinátorů s eh, slyšení paní Helgy Schmidt a také s výměnou s vedoucím delegace do Srbska. A pokud nejsou k tomu výhrady, dostali jste to písemně, tak je pořad přijat. Dostáváme se k bodu 2, to jsou oznámení předsedajícího, taková žádná nemáme, nebyla. A nyní bod číslo 3, a to je uzavření dohody o založení Mezinárodní nadace EULAC. A půjde o návrh doporučení společného návrhu rady, rozhodnutí rady, pokud jde o uzavření z dohody mezi Evropskou unii a EU-LAC. Tato nadace by je součástí strategického partnerství mezi oběma regiony a za účasti občanské společnosti. Loni eh, v říjnu EU a mm, mezinárodní společenství eh, pro Karibik a Latinskou Ameriku celak podepsalo tuto Eh, dohodu a Evropský parlament má dát svůj souhlas. Pan zpravodaj je pan Kuso, který je též místopředsedou výboru a seznámí vás s obsahem. Prosím, kolego. Děkuji. Dobré odpoledne. Od roku 99 Eh, začal tento eh, proces, proces vytváření strategického partnerství a v roce 2010 byl eh, podpořen nadací EU e LAC, která byla podepsána představiteli států EU a CELACu v roce 2010. E, tata zpráva byla, tato dohoda byla základem mezivládního dialogu s cílem posílit a podpořit e, bilaterální strategické vztahy, posílit vizibilitu a to za a účasti občanské společnosti. Tato eh, dohoda představuje regionální programy, eh, dialog s nevládními organizacemi. Jejímž cílem je posílit mezivládní proces eh, při řešení problémů v obou regionech. Podporuje mm, tedy rozvoj vztahů mezi oběma regiony a umožňuje eh, eh, příslušným orgánům, aby se účastnili rozhodovacího procesu, připravuje veřejné dokumenty. Nadace je pro mne významnou součástí v rámci té, té, té asociace, protože umožňuje eh, společnou práci na společných zájmech. Například existuje také eh, fórum, které se zabývá spoluprácí mezi oběma regiony a, a hospodářskou produktivitou. Eh, to navazuje na příští summit, který Eh, vlastně z akademického světa spojí hlavní eh, osoby. Představitelé vlád obou, na obou stranách se účastní založení této nadace jako mezivládní organizace, ale také občanská společnost do toho vstupuje, která eh, dohlíží na žádné založení nadace. Existují však určité překážky, Eh, v tom smyslu, že to není o jenom Eh, že to, že to je vnímáno jako um, soukromá organizace, nemá um, mezinárodní eh, právní status a eh, tudíž se doufá, že bude nalezena vyváženější forma. Většina financí také je nyní z EU. Jak bylo řečeno, cílem je posílit dialog mezi oběma regiony a, vzá, regiony a vzájemné vztahy, tak aby byly naplněny od, naplněna očekávání občanů na obou stranách. Ratifikace eh, této dohody EU-LAC eh, jako tedy mezinárodní nadace je ratifikace, která je plně odůvodněná a doporučujeme ji. Děkujeme eh, panu Kosovi za krátkou prezentaci a nyní předávám slovo stínovým zpravodajům pokud budou přítomni za EPP Antonie López Isturiz. Mi grupo politico. Děkuji. Moje politická frakce společně se mnou sdílíme s panem zpravodajem souhlas k vyslovení e, vytvoření této nadace, tak jak to říká pan zpravodaj, tak e, aby dostala nadace právní status, která od roku 19 1990 odvedla mnoho práce v posílení vztahu mezi oběma stranami. Toto strategické rozhodnutí z toho 90. roku, kdy byl první eh, summit mezi oběma regiony v Riu, a cílem je posílit institucionální vztahy mezi oběma regiony, pokud jde o politický rozměr hm, těchto mezi regionálních vztahů. Cílem je také výměna informací. Existuje strategická asociace a její výstupy jsou velmi užitečné a je tedy třeba posílit tak, aby nadace mohla pracovat účinněji a autonomněji. Eh, je potřeba existence takového mezivládního orgánu, což je doloženo v, tomto, eh, v této dohodě mezi oběma eh, regiony a na základě mandátu z Madridu eh, z 6 vrcholného setkání, které tež umožní konsolidovat stávající dohody. Nadace bude klíčovým pilířem mezi oběma regiony, teda, tedy celakem a EU a bude Jejím cílem je naplňovat očekávání občanů na obou stranách. Poslední summit v Bruselu v roce 2015 eh, mm, zdůraznil celou řadu klíčových věcí pro oba regiony a eh, souhlasím, že pokud jde o eh, financování, přetrvávají tu určité problémy. Děkuji za SND. Pan Asis je zde. Tak pan Tanok, pan Austrevičius nejsou. Pan Castaldo, prosím. Děkuji, pane předsedo. Stručně ze mne. Já také podporuji ratifikaci této dohody a jsem rád, že zde zaznělo to, co řekli oba předřečníci. Eh, právní status je, je třeba posílit tohoto nástroje my vnímáme totiž, že takovéto nástroje pomáhají státům na obou stranách Atlantiku v rozvíjení dialogu a to je nezbytné pro občanskou společnost a její rozvoj tež na obou stranách, v obou regionech. Z našeho pohledu je podstatné zdůraznit to, že vztahy mezi Latinskou Americkou, Latinskou Amerikou a EU by neměly být jenom ekonomické, ale měly by být také kulturní a společenské Eh, víme, že jsou tu určité eh, obavy, pokud jde o financování na DC a souhlasíme s panem eh, zpravodajem, pokud jde o celkovou vůli ratifikovat tuto dohodu. Takže se domnívám, že se nám podaří prosadit v rámci výboru tuto, tento návrh a tuto dohodu. Děkuji, pane Castaldo. Ještě někdo další by se rád přihlásil z kolegů? Pan Kosa, chtěl byste reagovat? Jenom velmi stručně. Jsem rád, že jsem od stínových zpravodajů slyšel slova podpory. E, jsem rád, že dohoda je na dobré cestě a myslím si, že i ta jednomyslnost je zásadní, tak abychom mohli ratifikovat nadaci velmi rychle a aby e, také vznikla právní subjektivita a tím bychom posílili regionální spolupráci. Dobře, děkuji. Kolegové, e, lhůta pro pozměňovací návrhy je 12. července v 11 hodin. Dobrá nyní se dostáváme k bodu číslo čtyři, což je strategie EU Afrika, posílení rozvíje a budeme diskutovat o návrhu stanoviska pana Kastalda, kterým eh, přispěje k zprávy z vlastní iniciativy e, v rozboje pro, e, výboru pro rozvoj a chci zmínit, že pátý summit Afrika EU se bude e, konat v Abidžanu od 28. do 29. listopadu a že tato debata vlastně by měla vést k, nebo měla předznamenat tento summit. Prosím, pane Castaldo. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Eh, jak tady již zaznělo a jak si všichni uvědomujeme, nacházíme se v nesmírně významné fázi vztahu mezi Evropskou unii a Afrikou. 28. a 29. listopadu, jak jste říkal, proběhne pátý summit EU-Afrika, což bude velmi důležité pro budoucnost vztahu mezi oběma kontinenty a začnou také vyjednávání pro období pokotonu s cílem vytvořit eh, solidní partnerství eh, se členy eh, AKP. Je tady velice důležité, abychom přijali toto usnesení. Já jsem zpravodajem pro toto stanovisko za náš výbor, tak aby naši zástupci měli jasný politický mandát. V posledních letech Afrika zažila eh, obrovskou ekonomickou, sociální eh, proměnu, demografickou proměnu. To stejné bychom mohli říci také pro Evropskou unii a její členské státy. A tyto změny nemůžeme vnímat izolovaně, protože probíhají v kontextu, eh, kde svět je stále více propojený a čelí stále větším výzvám. A tyto výzvy si vyžadují společný přístup, společné řešení. Je tady stále menší eh, jistota, pokud jde o světový řád, riziko terorismu, máme tady klimatické změny, migraci a Evropská unie je zde největším partnerem Afriky, pokud jde například o oblast obchodu, eh, pokud jde mm, tedy o migranty a přistěhovalce a potom jejich mm, platby zpět eh, do Afriky a my máme e, zájem tyto vztahy prohloubit. A pokud bychom to nezvládli, tak eufemisticky by to bylo negativní. Uh, Výbor v, v květnu 2017 přijal společné prohlášení o nový důraz pro partnerství EU-Afrika. Komise zveřejnila pardon, tuto zprávu a parlament na tom pracuje. Výbor AFED zde sehrává klíčovou úlohu a je důležité, abychom předložili stanovisko pro výbor DV. Stanovisko, které by obsahovala naše očekávání. Předložil jsem velmi krátký a kompaktní text, tak jak to po mně vyžadoval jednací řád, ale jsem si jist, že spolu s vašimi pozměňovacími návrhy a s pozměňovacími návrhy stínových zpravodajů bude možné tento text rozšířit tak, abychom odrazili názory všech. Eh, velmi důležité je samozřejmě partnerství, vychází ze společných hodnot a potřebujeme ho, abychom mohli čelit globálním výzvám. To říkám v druhém odstavci. Ve třetím odstavci hovořím o různých přístupech k vybudování odolných společností, jde o vzdělávání a tvorbu pracovních míst, zejména pro mladé lidi. Sdělení komise upozorňuje na to, že demografický eh, vývoj vypadá tak, eh, že do roku 2000 eh, 2030 tady bude 2,4 miliardy lidí, mnoho z nich mladých a proto by mělo být možné vytvořit 18 milionů pracovních míst v subsaharské Africe, tak abychom na to mohli reagovat. Je to obrovská výzva, ale i šance. Když mladí lidé mají pocit, že tady nemají perspektivu ve své zemi a když eh, růst není inkluzivní, je obrovská rizika pro společnost důsledky, které známe a které dnes zažíváme v oblasti turismu nebo migrace. Ve čtvrtém odstavci upozorňuji na to, že je sice důležité spolupracovat v oblasti bezpečnosti, ale je třeba, aby vše podporovali na základní hodnoty Evropské Evropské unie, eh, demokracie, lidská práva, to vše musí být zohledněno, právní stát musí být zohledněn. V pátém odstavci odkazuje na to, že je důležité eh, potírat základní příčiny eh, migrace. Musíme mít partnerství s třetími zeměmi, které překračují kvantitativní přístup a přeshraniční aspekt. Musíme vést dialog a naše partnery musíme podporovat jejich ekonomickém a sociálním vývoji. To jsou věci, které jsem tedy zohlednil ve své zprávě, ale doufám, že tady přijdou různé poznací návrhy, které třeba zmíní i věci, které jsem sám nezohlednil. Těším se na vaše příspěvky a těším se na jednání se stínovými zpravodaji, abychom vytvořili co nejinkluzivnější text, který uspokojí co nejvíce eh, našich členů Vítám tady eh, Čeza Sáva ze sociálních eh, demokratů a vítám také Kuzo. Ve čtvrtek v 11 hodin je lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů, na které čekám na, s velkým očekáváním. Děkuji. Velmi napjatě. Děkuji. Děkuji, pane Castaldo. A eh, nyní stínoví zpravodajové a za EPP má slovo Lorenzo Ceza. Eh, děkuji, pane předsedo. Srdečně děkuji kolegovi Kastaldovi za prezentaci jeho stanoviska. A musím říct, že se opravdu soustředí na témata, která jsou zásadní. Vztahy mezi Afrikou a EU eh, nabývají na důležitosti a je důležité, aby naše strategie zohlednily současné výzvy. Potřebujeme dlouhodobý přístup, abychom pomohli Africe eh, zvládat eh, četné priority, ekonomický rozvoj, cestovní ruch a klimatické změny. Přístup našeho eh, výboru, pardon, příspěvek našeho výboru um, není pouze pro DV. Musíme se zaměřit na koordinovaný přístup v oblasti migrace a potírání terorismu. A zejména zohledňuji, že v textu se odkazuje na přispění Evropské unie k bezpečnostní politice. Ano, to je velmi důležité pro stabilitu, pro podporu bezpečnosti a i pro ekonomický vývoj. Ehm, předložíme celou řadu pozměňovacích návrhů z naší frakce. Jde o politické aspekty naší spolupráce s Afrikou, jde o bezpečnost a migraci. Myslím si, že to celé proběhne hladce poměrně rychle a v listopadu se sejdeme na pobřeží Slonoviny, abychom dosáhli pokroku ve vztazích mezi Evropskou unii a Afrikou. Děkuji. Sociální demokraté, pan Zala. Děkuji. Ne. Vážení kolegové, návrh stanoviska je vyvážený a myslím si ale, že je také poměrně obecný a, a vágní, vyhýbá se klíčovým otázkám. Já si myslím, že my bychom tady měli vnášet větší politickou a strategickou dimenzi do této diskuze. To je velmi naléhavé vzhledem k tomu, jak eh, rychle eh, rozsáhle probíhají změny v Africe, v africké společnosti a hm, to vše, co se děje, ovlivňuje i naše zájmy. Afrika se stává hlavní strategickou prioritou, eh, podobně jako východní sousedství nebo Blízký východ a já si myslím, že ten zmíněný podzimní summit EU-Afrika bude v tomto duchu zásadní. A my nemůžeme postupovat běžným způsobem, potřebujeme nové myšlenky, nové impulzy. A jedna z klíčových eh, strategických záležitostí se týká právě regionální integrace a nebezpečí nového protekcionismu a disintegrativních tendencí v Africe. A Evropská unie by měla více podporovat regionální eh, projekty integrace, včetně Eh, různých uskupení eh, v jeho východní a západní Africe. Musíme eh, tady zajistit panevropskou integraci a pěstovat také bilaterální partnerství s klíčovými partnery jako Jižní Afrika, Nigérie, Etiopie, což jsou lídři a ti, kdo ten proces integrace mohou umožnit. V severní Africe musíme oživit projekt Středomorské unie. Je to inteligentní projekt, který má povzbudit sdílenou zodpovědnost a regionální bezpečnost. Další otázka se týká Číny a ekonomických strategických investic v Africe, je nezbytné, aby Evropská unie eh, zapojila Čínu jakožto partnera do budování stability, eh, inkluzivního růstu a právního státu v Africe. A konečně myslím si, že bychom měli řešit také některé ze zásadních problémů eh, africké eh, vlády zprávy. Eh, vždy hovoříme o korupci, ale jeho afričané tady přinesli jiný termín který je výstižnější. Tady dochází eh, k takovému oligarchickému zneužívání eh, státu, dochází k nelegálním finančním eh, tokům a tady samozřejmě jsou nadnárodní společnosti a tak dále, ale ty kořeny toho problému jsou jinde a já předložím několik poznacích návrhů k návrhu stanoviska a těším se na konstruktivně diskuzi s panem Kastaldem a možná, že potom také i s panem Pongu. Děkuji. Děkuji, pane Sála. A EKR zde nemá svého zástupce. Slovo má zástupkyně ALDE paní Voutmence. Děkuji. Děkuji, pane zpravodaji. Odvedl jste velmi dobrou práci a já se připojuji ke slovům předřečníků. Opravdu um, zde postupoval velmi cíleně. Eh, chtěl se předložit něco s ohledem na politické partnerství a, a pak se tady hovořil také o potírání terorismu a i řešení migrace. A já si myslím, že tady bychom to měli ještě prohloubit. Když se podíváme na poslední průzkumy Eurobarometru a na to, co si přejí občané, tak je to tak, že si přejí, abychom se zabývali terorismem a migrací přistěhovalectvím. Já předložím v tomto duchu několik pozorovacích návrhů. Hovoříte právem o společné obrané a bezpečnostní politice. Ano, e, to je něco, co leží na srdci i mně. Musíme se zamyslet nad tím, e, co je v té oblasti ještě reálné. A pak jsou tady další věci. Právem hovoříte o evropských hodnotách. K tomu patří i práva žen. A my víme, že pokud chcete v Evropě propagovat politiku rozvoje, tak je potřeba zapojit eh, zejména ženy, a, nebo také ženy. A pokud, a pokud chceme být úspěšní, měli bychom se zaměřit i na drobnější projekty. Hovoříte o podpoře soukromého sektoru v Africe, ale s tím souhlasím, ale Musíme jednat eh, například přímo s ambasádami, eh, které dobře znají situaci v místě a zde by mohl být užitečný právě náš výbor AFET. Potom Evropské univerzity a výzkumné programy. Pokud eh, chceme Afriku zapojit jakožto plnoprávného partnera, tak bychom tyto věci měli podpořit i tam. A nyní GNGL pan Kouso. Then. Takže zelení. Ne, dobrá. Přecházíme k druhému kolu EPP, pan Petrle. Děkuji, pane předsedo. Ano, Ehm, je důležité, že probíráme na tom zasedání tak významná témata. Jde o naše vztahy k Latinské Americe, ke Kariby, sem prostoru na straně jedné a pak jsou to naše vztahy k Afrikce, Afrikou. Jde o podobné strategické akcenty, přestože v případě Afriky bych eh, rád opakoval, že ehm, tady můžeme očekávat obtížnější témata. Souhlasím se, se strategickými um, akcenty, které zmínil zpravodaj Kastalda a e, stínový zprav, středněvý zpravodaj pan Šezar a ostatní. Ale rád bych e, k tomu dodal ještě jeden bod. A sice interparlamentní spolupráci. E, k mému potěšení zjišťuji, že se tady konkrétně soustředujeme na spolupráci s Afrikou. A sice, že jsme tady zvolili dva státy, eh, s kterými chceme intenzivněji spolupracovat v rámci mezinárodní spolupráce, a sice Kenia a Tanzánie. A to znamená, že to bude prohloubená e, forma spolupráce v rámci interparlamentní spolupráce. To, toto už probíhá, vidím tady v tom veliký význam. A tak na to nahlížejí i naši parlamentní kolegové. Například jsou to témata jako témata, která překračují e, rámec toho, co se e, probírá v rámci AKP. Myslím si, že do budoucna bychom možná mohli přemýšlet o takovéto prohloubené eh, spolupráci, anebo bychom se mohli více koncentrovat na bilaterální strategickou spolupráci. Ještě jednou bych rád zmínil, že přednedávnem jsme mluvili o významu kultury eh, v mezinárodní spolupráci a hlasovali jsme a myslím si, že by se nám mohlo dobře podařit skloubit různé strategie které pak povedou k lepším výsledkům. A co se týče kultury, po případě interkulturního dialogu, tak eh, tady jsem nabil dojmu, že Afrika eh, nás eh, staví v tomto dialogu před zvláštní výzvy. Děkuji panu Petrlevu. A další je pan Freund ze skupinu SD. Děkuji, pane předsedo. Nevím proč, ale budu mluvit anglicky. Mám prostě takové rozpoložení. Myslím si, že všichni souhlasíme, aniž bychom byli velcí experti na Afriku, že jeden z hlavních problémů, před kterým kontinent stojí, je nedostatek energie, zvláště jakési elektrické energie. Ta kombinace eh, eh, tepla a suchého eh, počasí přispívá k tomu, že jsou tady částečně nesnesitelné životní podmínky. Není tady energie, nedají se vytápět dom, domovy, není možné načerpat vodu na to, aby se mohla zavlažovat pole. Ale je tady na toto všechno řešení a toto je elektřina mimo síť. To znamená, že ten systém, který známe ze západního světa, eh, kde máme eh, komplikované, drahé eh, sítě, které poskytují energii do domácností, touto energii nebo elektřinou mimo síť, ta může být vytvářena nebo generována nezávisle, a to solární energií. Eh, je tady řada takovýchto projektů, většina z nich je financována americkými společnostmi. A eh, ty zlepšily životní podmínky v vzdálených afrických regionech eh, mm, velice. A pak tady máme ještě baterie, které mohou ukládat tuto energii. Lidé se mohou na, napájet své telefony, mohou se dívat na televizi a mohou také třeba mrazit nebo schvazovat potraviny. A navíc děti mohou dělat i své úkoly v noci díky těmto LED žárovkám zárovkám. To jsou všechno nápravy, které nestojí velké peníze, ale změní toho hodně. A proto si kladu otázku, kolik, jak může přispět Evropská unie eh, k těmto zlepšením, které mění život. A sice málo peněz, málo peněz se dá toho dosáhnout mnoho a můžeme toho dosáhnout pro spoustu lidí, kteří teď opouštějí své domovy a prchají do Evropy, eh, kde je podporujeme, kde integrujeme, kde pro ně nalezáme pracovní místa a to všechno stojí daleko více, než kdybychom jim napomohli u nich doma. Děkuji. Děkuji. Děkuji panu Frondovi a další je pan Nát. Děkuji. Ano, souhlasím se vším, co bylo řečeno, ale je tady ještě něco, co jde dále. Pokud tu není žádná bezpečnost, tak nebude žádný vývoj. A proto tady mluvíme o politické korekt platnosti, ale realita neodpovídá tomu, co se skutečně v realitě děje. Mali, Burkina Faso, eh, v Čadu, v Sudánu, eh, v střední Africe, v Kongu, v Nigerii, v Kamerunu. Tady je bezpečnost fundamentální, protože terorismus a džihadismus jsou tady velice silně přítomny. A problém je, že smlouvy Evropské unie jsou zastaralé a už neodpovídají realitě. My totiž trpíme touto situací a eh, budeme trpět, pokud to neuznáme. A eh, tady je zapotřebí dalšího vývoje eh, a k tomu je nutná hlavně bezpečnost. Tito lidé nechtějí být znásilňováni, zabíjeni džihadistickým terorismem. A na pozadí této reality se Evropa chová naivně, když se podíváme na článek 41, protože je za je zakázáno brát peníze z rozpočtu Evropské unie eh, na vojenské mise. Přestože mm, tady eh, vojenské mise jsou naprosto zásadní pro eh, bezpečnost. Tímto způsobem totiž mm, eh, může být tento region osvobozen od džihadismu. Pak bude možný další vývoj. K tomu potřebujeme jednomyslná rozhodnutí v radě, ale toto je pochopitelně velice těžce eh, docílitelné. Myslím si, že eh, tento parlament by měl přijít s apelem, měli bychom si uvědomit realitu, ehm, opustit politickou korektnost, ehm, která je sebevražedným přístupem. Není možné abychom neměli prostředky pro eh, vojenské zásahy. Eh, nemůžeme podporovat Mali, aniž bychom dodávali zbraně. Eh, jestliže džihadisté budou mít zbraně v ruce a budou je používat velmi účinně, takže se musíme trošičku spadnout z oblak na zem a postavit se realitě. To někdy znamená, že si možná zašpiníme ruce, ale to je daleko reálnější, než se držet článku 41 smlouvy. Děkuji. Děkuji panu Nácovi. A poslední řečník na našem seznamu je Just Carver. Děkuji, pane předsedo. Ano, asi toho už nemám co dodat. Musím říct, že všichni tady navrhují podobné věci. Myslím si, že musíme zvolit rozumný přístup. E, to, co říkal pan e, Zala, e, to respektuji, ale tady může, musím volit také otázky lidských práv a Myslím si, že se musíme na to podívat z mnoha pohledů. Je dobré hovořit um, o uh, globální odezvě, o silných OSN. Musíme se také uh, podívat na možnost spolupráce s jinými organizacemi a uh, myslím, že musíme zvolit jiný přístup pro řešení problému. Máme tady řadu problémů v um, africkém regionu, je to spousta problémů a Proto bychom měli něco udělat proti tomu strašnému eh, suchu a horku a pracovat v tomto směru. Děkuji. Thank you, James Děkuji Jamesi Carverovi. Ještě někdo další by rád něco eh, dodal a ujel se slova. Není tomu tak? Takže teď bych rád předal slovo panu Tassovida Longa, eh, zástupci um, předsedy um, ehm, Africké externí, externí služeb pro Afriku. Prosím, děkuji. Ano, velmi vítáme návrh zprávy předložený panem Bongou a e, návrh stanoviska nebo zprávy pana Kasaldy. Myslím si, že e, Tady pok, toto pokrývá to, co máme, co máme zakotveno ve společném sdělení. Je, jsou to pozitivní aspekty, toto je konstruktivní přístup. Oceňujeme význam eh, tohoto eh, dokumentu. Tento dokument přisuzuje význam různým důležitým pilířům a prvkům naší spolupráce s Afrikou. Eh, nahlíží se tady na různé dimenze mír, bezpečnost, ale také obchod a vývoj. Ehm, a tak toto se stahuje energii a vůbec k širší spolupráci. Rádi bychom zdůraznili význam eh, parlamentní angažovanosti eh, při přípravě na summit. A jsme velmi rádi, že mm, vidíme, že načasování této zprávy eh, mm, je právě před summitem a jak všichni víte, Budeme tam mít také interparlamentní eh, setkání Evropský parlament s panafrickým eh, parlamentem a to bude před začátkem samitu. Eh, naš jediná poznámka povaze toho dokumentu v tomto, této fázi by bylo doporučení, které vám překládáme ke zvážení, jde výhradně o titul této zprávy. Říká, když se podíváme na rozšíření strategie Evropská unie Afrika, tak bychom mohli zvážit přejmenování partnerství Afrika-EU. Máme tady společnou strategii EU-Afrika a máme tady také e, sdělení a máme tady přeskum této společné strategie, ale chtěli bychom zdůraznit důležitost e, toho, e, aby to zůstalo jako společná strategie. Aby v tomto dokumentu máme odkaz ke strategii EU a přestože tomu tak není, tak tady vzniká dojem, že se že to definujeme jako jedno, jednostrannou strategii a tak to není. Takže kdybyste prosím mohli zvážit toto, e, tuto novou definici, tak by to bylo dobré. A jinak budeme mluvit o společné strategii Evropská unie Afrika. Děkuji. Děkuji. A teď e, další řečník požádal slovo, to je zástupce komise, pan Domenico Loza ředitel unit DG, DG DEFCO. No, děkuji, pane eh, předsedo, děkuji eh, za tuto diskusi. Je dobře načasovaná, velmi zajímavá a stanovisko AFETu je velice důležité eh, pro tu takovouto složku zprávu, kterou předložil výbor. Myslím si, že je to pár prvků, které by měly být trošku více zúrazněny. Za prvé eh, význam eh, tohoto eh, summitu. Tento summit se koná v okamžiku, kdy je důležité zachovat, jestli se mění rovnováha ve světě. A mimochodem toto je obzvláště důležité, protože do jisté míry můžeme potrhnout politický význam tohoto summitu do budoucna. Druhá věc. Myslím si, že v některých eh, částech zprávy bychom měli potrhnout skutečnost, že Afrika po dlouhá léta zůstane naším prvním politickým partnerem. Eh, je to největší kontinent eh, se spoustou výzev, problémů a podobně, takže si myslím, že je to něco, co by do jisté míry mělo být tady zmíněno. Zohledněno další prvek, ano, máme tady vlastně titulek pro eh, tento summit a eh, eh, to znamená investovat do mládeže, mládí. A toto by mělo být také zohledněno, zvlášť když zvážíme to, že pro Africkou unii téma roku bylo využití investic do mládeže. Já si myslím, že to je prvek, který je vysoce politicky zásadní. A poslední, Nebo pak je tady ještě jedna věc, měli bychom se pokusit eh, na summitu vystupovat jako eh, samostatný eh, grémium, jsou to evropské instituce a členské státy. A sdělení, které bylo předloženo na jaře, tady se mi líbilo o něch šest priorit, Myslím si, že jsou pokryty zprávou, ale je to konkrétní, konkrétní odkaz, by ještě mohl být důležitý. A v neposlední řadě ještě asi víte, že název sametu, je Evropský summit EU. Now that the Morocco... U Afrika a navíc Maroko se eh, eh, rozhodlo eh, bylo by asi dobré, kdybychom tady využili politické podpory Evropského parlamentu. Děkuji vám. Thank you. Would anybody else like to... Ano, ještě někdo další by, prosím, se ujal slova. Mr. Castaldo. pro... Pan Castaldo, eh, závěrečné poznámky, prosím. Ano, děkuji, pane předsedo. Ještě pár krátkých poznámek abych odpověděl na to, co říkali kolegové. Nejprve bych chtěl eh, poděkovat za všechny tyto, eh, za všechny příspěvky, ty, kteří se zúčastnili diskuzi, byla tady celá řada nových impulzů. Rád bych eh, řekl, že to, mm, bych to nemohl formulovat v nějakých 1500 znacích ale doufám, že nebylo možné to formulovat v této zprávě, ale doufám, že s pomocí vašich příspěvků budu moci tento text ještě rozšířit. Pan Čezar hovořil o politice bezpečnosti a mohu potvrdit, že i pro nás je to priorita. Máme tady k tomu vyhrazen zvláštní bod a jsme připraveni ho ještě rozšířit, ale také bychom neměli eh, Eh, propadnout čistě eh, vojenské vizi, protože si myslíme, že prvek bezpečnosti eh, musí být nahlížen v takovém širším kontextu dalšího vývoje. To nejsou nádoby, které spolu nekomunikují, ale musíme se na to podívat globálně a pak analyzovat jednotlivé aspekty, aniž bychom se soustředovali jenom na jeden z nich. Potom k tomu, co říkal pan Zála Také si myslím, že strategický prvek v tomto stanovisku by mohl být ještě mm, dále eh, rozšířen, ale mm, e, chápu jeho pohled na protekcionismus, ale e, když e, bychom analyzovali situaci, která existuje v některých částech kontinentu, například zhoršení situace mm, u velkých jezer, tady bychom asi neměli mluvit o protekcionismu, ale o něčem, co je důležitější. Měli bychom mluvit o ochraně, protože tady máme národy jako Burundi, nedávno jsme měli takové usnesení o naléhavosti situace, to jsme na tom jsme se dohodli při naší poslední diskuzi ve Štrasburku. Takže takže tady existuje nebezpečí genocidy v Burundi. A taky si myslím, že stejně jako řekli mnozí řečníci, spolupráce v tomto regionu je velice důležitá. Panafrická integrace, ale také bilaterální integrace. A proto je důležité poukázat na vztahy mezi eh, těmito státy, skonzolidovat tyto vztahy pro státy, které mají důležitou roli pro celý kontinent a také otázka ekonomických investic ze strany Číny. Do toho se musíme pustit. Čína má významný geopolitický význam a um, velice se snaží o to být globálním aktérem a velice silně zastoupena v Africe. A mám tady veliké výhrady jen eh, nevím, jestli to, jsem to možná špatně pochopil, eh, ale mm, otázka spolupráce Číňanů v tématu právního státu, tady to vidím trošičku jako obtížnější věc, ale zcela jistě je to něco, eh, co ještě musíme pro, probrat, protože se to týká také i vnitřní politiky celé řady afrických států. Dále paní Votman, tam mluvila také o evropských tématech a o významu přítomnosti žen v občanské společnosti, ale také o ekonomické, politické, kulturní organizaci eh, afrického kontinentu. Eh, to vidím úplně stejně jako vy, zcela souhlasím, o tom musíme ještě zintenzivnit, ale jistě k tomu budeme mít ještě další příležitosti. A také si myslím, že kulturní faktor eh, hraje významnou roli. I tady musíme navazovat partnerství, kooperace a Měli bychom zohledňovat příspěvky afrických států k stávajícím projektům, tak aby kultura a vzdělávání eh, se stávaly stále více univerzálnějším právem a ne privilegiem několika málo států. To, co říkal pan Petele a zástupci EAD komise, mluvili o tom, jak důležitá je interparlamentní spolupráce. A myslím si, že v této souvislosti je důležité zdůraznit to, že partnerství mezi Evropskou unii a Afrikou eh, by mělo být na stejné eh, rovině. Nechceme našim partnerům vnucovat nějaké naše názory nebo je poučovat, ale musím eh, podtrhnout to, že my jako výbor tady můžeme pozměnit název zprávy. Za to je zodpovědný konkrétní výbor, ovšem to je něco, co bychom měli eh, předat dál, tuto informaci. A závěrem bych rád řekl, že to vidím podobně jako pan Freund. To je to, co se týká víze v oblasti energie a přístupu k důležitým zdrojům, jako je voda. I toto je bod, na který bychom neměli zapomenout. Mluvili jste také o projektech v místě, o malých projektech, eh, které existují v regionu a které, kdy, mm, které ukázaly velice dobrý poměr nákladu a využití v poměru k infrastrukturálním opatřením, která jsou pochopitelně daleko nákladnější. Nevím, do jaké míry se tomuto můžeme věnovat, ale mm, myslím si, že to spadá do pravomocí výboru DEVE, ale přeci jen to považuji za velice užitečné, že i náš výbor eh, jasně ukáže, že jsme pro tento typ eh, malých eh, odolných projektů na tomto kontinentě. Ještě jednou bych vám všem chtěl poděkovat za užitečné podněty, informace a také za to, že jste naše návrhy, že návrhy a naše stanovisko berete tak vážně. Jsem si jist, že budeme schopni eh, rozpracovat stanovisko, které eh, bude podpořeno velmi konsenzuálně a že budeme moci připravit na společnou na spolupráci obou kontinentů a že především najdeme odpověď pro miliony mladých Afričanů, kteří eh, snahlížejí na svou budoucnost ve svém kontinentě jako něco nejistého. Možná bychom jim mohli poskytnout odpovědi a přispět k rozvoji jejich země. A to tím, že se budeme zajímat o vztahy mezi Afrikou a Evropskou unii, že se za ně budeme zasazovat, tak aby to byli partneři, kteří si budou rovní. Půjde hlavně o vzájemný respekt, ten budeme dávat do Děkuji. Thank you, Any other... Děkuji již nikdo další se nehlásí do této debaty. Nejdříve bych vás rád informoval, že jsme měli ve formátu 5 plus 5 eh, schůzku minulý týden ve Štrasburku. Pět eh, předsedů výboru, kteří má na starosti i eh, zahraniční věci v tom širším pojetí a diskutovali jsme o věcech a odsouhlali jsme si, že toto bude priorita nejenom na rok 2017, ale i v dalších letech a také, že bude tomu eh, summitu předcházet v Abidžánu ještě summit eh, na úrovni parlamentu. Před tím samotným summitem to nebylo ještě potvrzeno. Naopak bylo, opravuje se pan předseda, eh, je tudíž, pokud kolegové máte zájem se účastnit, budeme pro vás mít informace. Ehm, kancléřka Merklová v podstatě volá po jakémsi maršálově plánu pro Afriku, to je z minulého týdne a je to i součástí předvolební agendy v Německu. Čili ta zpráva, kterou máme před sebou, je důležitá. Lhůta pro pozměňovací návrhy je za tři dny, 13. července, 11. dopoledne. Hlasovat se bude v, Af- v AFETu 30 nebo 31 srpen a v DV 9. nebo 10. září, eh, pardon, října ehm, Celkem se nám daří držet se pořadu jednání a nyní se dostáváme k dalšímu bodu na pořadu. Pořadu je to otázka budoucích všestranných dohod s Arménií a Azerbajdžánem. Vítám vás na tomto slyšení, která se týká budoucích těchto všestranných dohod. Máme zde hosty, kteří budou vystupovat a poprosím, aby přišli sem ke mně za předsednický stůl. Welcome. So ladies. So welcome Ms. Minasian. Vítám pana Minasiana a paní Alijevu na půdě našeho výboru. Kolegové, na úvod eh, Evropská unie v současné době znovu vytváří vztahy s Arménií a Azerbajdžánem s oběma státy na základě nových smluv. Jedno vyjednávání již skončilo v případě Arménie a vyjednávání o smlouvě s Azerbajdžánem teprve začíná. V obou případech připravuje AFED zprávy. nás se týká souhlasu s tou smlouvou, to je pro Arménii, a druhá se bude průběžná zpráva o vyjednávání s Azerbajdžánem. AFET eh, se před dvěma měsíci zorganizoval misi do obou zemí, tak aby se sezna, abychom se na místě seznámili se situací. Dnes tu máme dva odborníky, eh, které, a to právě s mm, ohledem na ty připravované dvě zprávy. Dvě, obě zprávy budou šestrané, jednak pokud jde o počet oblastí, kterých se týkají, tak po jejich hloubku eh, a parlament se musí eh, zabývat příležitostmi i náklady těchto nových smluv. Tyto nové smlouvy by měly znamenat nový pokrok v regionu, pokud jde o demokracii, řádnou vládu, vládu práva, ohled na lidská práva a základní svobodu eh, pokud se nebude bojovat proti korupci, zůstane ekonomická spolupráce pouze na papíře a bude generovat pouze omezené soukromé investice. Eh, je tady také riziko externích narušení těchto dvou, to dvou smluv, jako jsou regionální konflikty a zahraniční zapojení v těchto konfliktech, tak jak tomu bylo již nedávno. Předpokládáme, že naši experti nás seznámí s nějakým s zajímavými informací, které se týkají tohoto regionu a které budeme moci v našich zprávách využít. A máme zde dva význačné odborníky, kteří nás seznámí se svými stanovisky k tomuto tématu. A máme zde také zástupce ESVČ, který se dostaví za pár minut. Pokud jde o Armenii, je to pan Richard Geragozian, který však se nemohl dostavit kvůli nemoci, ale je zastoupen kolegou, který je výkonným ředitelem eh, eh, Open Society Foundation v Armenii a ten přijel, ta přijela naše při eh, pozvání. Pracuje v Open Society již 19 let a cílem Open Society Fundu je podporovat demokracii a otevřenou společnost. A vítám také paní Lailu Elievu, která ty učí na univerzitě v Oxfordu a je zakladatelkou Centra pro národní a mezinárodní studia. S, toto centrum je v Baku v Azerbajdžánu, pracovala pro NATO, Univerzitu John Hopkins, Institut Open Society a UNDP. Zaměří se na tu druhou smlouvu smlouvu, tedy se tu s Azerbajdžánem. A asi v půl pátý se, by se měl dostavit pan Dirk Schubl, který je ředitelem sekce pro východní partnerství v SSVČ. Nyní dávám tedy našim odborníkům slovo. Kdo si přeje začít? Paní Minisian, paní Alievo, prosím, dohodněte se a máte slovo. Děkuji, pane McAllistře. Dobré odpoledne všem členům výboru. Jsem ráda, že mám příležitost dnes k vám pohovořit. E, ta e, moje e, bohužel kolega Richard Geragosian nemohl přijet se svým projevem, což mne jinak netěší. Začnu se svými vlastními zkušenostmi, pokud jde o nadaci Open Society a jak se formuje asociace s EU nebo i s Radou Evropy v Arménii, jaká je ochrana lidských práv, žádná e, zpráva věcí veřejných a jaké jsou demokratické trendy. V Arménii je silná občanská společnost a propojenost s Evropskou unii reformní agenda, která společně s Evropou tam byla nastavena, jsou hlavní hnací silou reformy v Armenii, která směřuje k otevřené společnosti, k lepší e, demokratické Eh, k vládnutí a k vládě právo. Takže my dáváme přednost propojení s EU na základě politiky sousedství a předtím to bylo též eh, členství v Radě Evropy. V rámci této práce se snažíme sledovat, jak eh, vznikají reformy, jak jsou reformy uváděny v život a snažíme se otázky lidských práv, odpovědnosti, eh, skládání účtů ze strany vlády a mm, snažíme se je jaksi vést k tomu naplnění slibu demokratizace a podpory lidských práv. Eh, výhled, že bude podepsána ta všestranná dohoda, je v eh, občanské společnosti velmi vítán, ale i v širší společnosti, když se podíváme na průzkumy, vidíme, že eh, Spojenectví s Evropou je veřejností vysoce oceněnováno a to širokou veřejností. Vychází jako velmi silný motiv veřejnosti v těch veřejných průzkumech. A my si po čtyřech letech téměř čtyř plných letech, tedy od roku 2013, od 3. září, kdy bylo rozhodnuto nepodepsat jednostranně ze strany Arménie, nepodepsat asociační dohodu, tak uplynuly čtyři roky a vnímáme negativní dopady a negativní důsledky na celou arménskou společnost tohoto rozhodnutí na hospodářství, ale zvláště na demokratické normy a demokratické aspirace, které máme. A kvůli tomu velmi vítáme příležitost, že vznikne strukturovaná a závazná dohoda s Evropskou uní. Začala bych tím, že se pokusím vysvětlit situaci a co vlastně ty poslední čtyři roky znamenaly v Arménii. Arménie v dubnu letošního roku proběhly v Arménii proběhly první parlamentní volby za nové pozměněné ústavy, díky kterým by se měla Arménie přesunout z prezidentského na parlamentní systém, přeměnit. Nyní tedy běží jednoroční lhůta, kdy dojde k tomuto, této transformaci, k tomuto přechodu. Ještě před těmito volbami byla parafována komplexní e, e, nebo všestranná dohoda oběma stranami. Ty volby znamenaly nové období a čeká nás tedy jeden rok, eh, který bude velmi aktivním obdobím přerodu a přechodu, protože ty ústavní změny eh, budou mít za následek velmi výrazné eh, změny v právním systému, v, trestní, v oblasti trestního práva, lidských práv a zprávy věcí veřejných. A tady vzniká dobrá příležitost proměnit tuto zemi v zemi, která bude taková, aby dek aby odrazila to, co zatím ta ústava deklarativně prohlašuje, to znamená zajistit lepší zprávu veřejných věcí, zajistit eh, lepší nezávislost soudnictví a důsledné oddělení mocí ve státě a lepší eh, ochranu lidských práv. To jsou změny, které se přímo dotýkají tyto konkrét, těchto konkrétních věcí tedy veřejné zprávy, lidských práv a soudnictví. Jeden aspekt, o který jsem chtěla se zmínit, když, budem, když hovoříme o těch posledních čtyřech letech a tom nadcházejícím roce. Druhý aspekt je velmi negativní zkušenost, kterou, kterou máme po té, co ta smlouva v roce 2013 byla vyjednána, ale nebyla podepsána. A měli bychom se nad tímto obdobím zamyslet a poučit se z toho období co nejvíce, abychom nedovolili opět nějaké negativní eh, dopady a té pozitivní stránky bychom se měli poučit, jak nejlépe tuto období využít v tom smyslu, co lze očekávat do budoucnosti a na co bychom si měli dávat pozor. Je třeba říci, že jsou zde důvody k obavám, protože za ty poslední čtyři roky, možná ještě delší období, Eh, jsme zaznamenali eh, velký, velmi silný úpadek v těch eh, standardech, pokud jde o ochranu lidských práv a zprávu veřejnou politické protesty, političtí odpůrci i aktivismus politický jsou vystavováni velkému tlaku a lidé nejsou schopni nebo mají velmi malou možnost chránit svá, hájit svá práva před soudy, protože soudy nemohou, nedá se mně říci, že by byly skutečně nestrané a nezávislé. S tím si to Tudíž odvažuji tvrdit, že nastala doba, že vzhledem k tomu, že máme ty legislativní změny, je to doba, kde je třeba na tyto změny dbát a dávat na ně pozor a i vy jako Evropský parlament toto byste měli mít na mysli. Po dubnových volbách vnímáme velmi zásadní sociální, ekonomický i pravděpodobně politický přerod, které, ke kterému v zemi e, dochází, zejména a často to tak bývá řečeno, a bylo to i doloženo, politická moc je konsolidována kolem eh, prezidentského aparátu. A ty volby a transformace k parlamentnímu systému představují velkou výzvu v tom smyslu, jak vlastně tuto velmi utuženou prezidentskou moc, moc přenést do parlamentního systému víceméně nedotčeno, Jak eh, získat stejnou kontrolu nad soudnictvím a výkonnou mocí a eh, parlamentem v rámci toho nového systému. A toho, eh, toho si musíme být dobře vědomi a dávat na to pobor, pozor a ošetřit to i legislativními změnami, tak aby bylo dosaženo skutečné nezávislosti e, soudnictví a aby veřejný prostor nebyl vystaven tlaku této konsolidované, e, moci kolem prezidenta. Jedním způsobem, jak toto ohlídat a sledovat, je nezapomínat na změny v rámci nového programu, který nese název Army and Nation Union, v rámci kterého je zde se zdá, že je zde určité nebezpečí či možnost militarizace společnosti a konsolidace některých funkcí v rámci exekutivy v rámci tohoto nového programu, který by tedy umožňoval tu konsolidaci prezidentských mocí. Já bych byla ještě konkrétnější, pokud jde o konkrétní doporučení a pokud jde o um, upozornění na některé věci. Je třeba se sledovat reformu soudnictví a uh, zejména Eh, trestního zákonníku a trestního řádu, tak, aby bylo skutečně dosaženo oddělení mocí a skutečné nezávislosti soudnictví. Evropská unie má E, oblast trestního soudnictví jako svou prioritu a také investovala do této oblasti e, s cílem zajistit, že dochází k dostatečné e, prevenci a stíhání násilí, což je oblast, kde máme obavy, konkrétní obavy, že by tomu tak být nemuselo. A opět upozorňuji a upozorňuji na určité snahy v rámci těch reform, které by mohly eh, toto ovlivnit. Eh, ve společnosti dochází k určitým zneužíváním nebo jsou mm, zneužívány společenské, mm, určité společenské jevy, které vedou k, k takovému falešnému eh, vlastenectví a, a nedůvěře k EU a vyústňují, je to také posilování patriarchálního systému, Tyto věci mohou posilovat eh, domácí násilí a další negativní vědy a proto si myslím, že třeba zase v tomto aspektu tu reformu velmi bedlivě sledovat a monitorovat. V nedávné době Eh, jsme zaznamenali i určité negativní jevy, pokud jde o účast veřejnosti, svobodu slova a možnost vyjadřovat eh, nesouhlas a opačný názor a také pokud jde o svobodu shromažďování. Jsou souzeni v současné době jednotlivci za své politické názory či politické aspirace, které jsou opačné politickým názorům vládnoucí strany a přístup ke spravedlnosti pro tyto jednotlivce je um, nejistý. A je to oblast, kde doufáme, že EU bude zase věnovat pozornost a kdy bude, doufáme také, že EU bude e, více vidět jako jakýsi prostředník, který bude prezentovat určité e, nebo partner, který bude prezentovat určité hodnoty, nejenom jako smluvní strana té všestrané dohody. zkušenost, kterou máme eh, dosud s reformami v Arménii, není příliš radostná. A to proto, že, jsme, že vnímáme, že reforma je mm, určitým způsobem povrchní, zmanipulovaná a nevždy E, ze strany EU vnímáme adekvátní reakci na ten povrchní a zmanipulovaný přístup. K tomu docházelo ještě předtím, než byla zahájena ta asociační dohoda a bohužel tento stejný postoj vnímáme i nyní a zároveň se o některých těch reformních otázkách eh, eh, do velké míry spekuluje o těch otázkách, které patří mezi priority Evropské eh, unie. A takže toto je další oblast, která je předmětem našich obav. Já tady upozorňuji na konkrétní určité věci, které se týkají ochrany veřejného prostoru a ochrany svobod, svoboda vyjadřování, svoboda uh, shromažďování a mm, protidiskriminační ehm, věci a otázky domácího násilí. To vnímáme my jako priority, ale ty oblasti, kde Evropská unie byla mm, zásadní, pokud jde o proti korupční aktivity, pokud jde, pokud jde o dobrou veřejnou zprávy, zprávu, e, to je to je to, co vlastně zaznělo také e, z úst té delegace při nedávné návštěvě. důležité je, abychom při mapování toho uplynulého období, eh, abychom si uvědomili, co se nezdařilo a abychom v tomto nastávajícím období eh, se nedopustili stejných chyb, vyhnuli se jim. Eh, otázka odpovědnosti a skládání účtů eh, ze strany eh, vládnoucí třídy v eh, je velmi zásadní a její vyžadování, protože, jak jsem řekla, vnímáme zhoršování situace v Azerbajdžánu a připomíná to v některých ohledech tu situaci předtím, před těmi čtyřmi lety, zejména pokud jde o oblast justice a a určité zhoršování demokracie při vyjednávání smlouvy, při kontrole jednotlivých těch položek a jejich odškrtování a přitom, že si budeme uvědomovat, že se dochází k určitému pokroku na papíře, je třeba věci ověřovat také v realitě, v terénu. Není v pořádku rozpracovat vše ve smlouvě, pokud jde o spravedlnost, eh, justici nezávislou, eh, přístup k spravedlivému soudu, oddělení mocí, když to vše budeme mít ve smlouvě, když zároveň v, v zemi na místě probíhají politické procesy a lidé jsou obvinováni z různých věcí, nicméně je to zásadně, v zásadě politická aktivita. Právo na řádný uh, soud je též v současnosti eh, porušováno. Uh, je třeba, aby toto bylo velmi jasně formulováno vyjednávacím partnerům, že toto jsou klíčové věci a že nejsou v pořádku, není v pořádku eh, hovořit o dobré státní zprávě a zároveň zanedbávat, eh, pokud dochází k eh, ke korupci a pokud dochází ke korupci, která je jasně doložena. Není v pořádku hovořit o sociální spravedlnosti a přitom nemít ochranu základních eh, eh, práv třeba práv na pracovním trhu. Eh, to jsou klíčové otázky a a pokud nebudeme na těchto otázkách eh, trvat a pokud je nebudeme prosazovat, počínaje eh, pracovně právními věcmi, přístupu ke vzdělání a dalšími eh, věcmi, tak se dostaneme znovu k tomu, že budeme vlastně konsolidovat tu stávající moc, tak jak se snaží udržet. To jsou tedy věci, na které bych ráda upozornila a vyzývám vás, abyste se na ně e, zaměřili. To znamená, to, co se děje e, na místě, v realitě, a zda skutečně, pokud vláda se zavazuje, že něco změní, pokud skutečně k těm eh, věcem, k těm změnám dochází. A to je tedy tak, jak ta situace vypadá dnes v Arménii a ráda zodpovím vaše otázky, pokud takové budete mít. Děkuji. Thank you, miss. Eh, děkuji, paní Merezian. A nyní eh, udělíme slovo paní Aliaga, která bude hovořit o Azerbajdžánu. Děkuji. V roce 2006 všechny tři eh, jeho kavkazské republiky podepsali akční plány a měli velmi inspirující eh, prohlášení, chtěli se přibližovat eh, Evropě. V Azerbajdžánu to bylo díky mocné kampani občanské společnosti a, a ehm, ale eh, co se stalo během deseti let, kdy eh, v Azerbajdžánu nejenom eh, došlo ke zhoršení demokratické situace, ale zároveň se odklonil Azerbajdžán od původně velice nadšených prohlášení a já bych vás chtěla nasměrovat ke dvěma uh, strukturálním faktorům. Uh, jednak geopolitická situace, uh, je tady samozřejmě Rusko a země je vlastně v podstatě izolovaná uh, s ohledem na Rusko, kde tam není uh, adekvátní, vyvážená situace, pokud jde o power, a tedy zá, ze západu a tak dále. Ruský tlak tedy eh, je tady velmi silným faktorem, který určuje eh, taktické chování země. V Azerbajdžánu tento tlak se projevuje eh, stejně tak jako v jiných zemích v konfliktech od počátku 90. let až dosud je to tak, že Azerbajdžán je e, trestán za velmi nezávislou pro západní politiku z počátku 90. let e, právě tímto konfliktem. Druhá strukturální záležitost je domácí situace. Samozřejmě tady je A tady eh, to souvisí eh, mm, s ropou, je tady ropa a, eh, během dekolonizace to bývá tak, že instituce jsou slabé a potom se buduje demokracie a instituce a je otázkou, co se stane v případě, že, nebo co se děje, když jsou tady tyto zájmy. Uh, po roce 2006 v Azerbajdžánu a tehdy tam mm, začal ten přítok těch peněz z ropy a mm, ovlivnilo no, to situaci ve vládě a mm, dělal se tady takový ten eh, zdrojový nacionalismus, jak se tomu říká. A Eh, tady se dostávám ke třetímu faktoru, který je velmi eh, zásadní a to je typ vztahu mezi Azerbajdžánem a EU. Ehm, ta diferenciace, která tady proběhla, nezohlednila strukturální eh, efekty hospodářství, neřešily se individuální překážky eh, pro reformy eh, v těchto zemích. V, té, v tomto případě v 90. letech šlo o eh, vývoj asymetrie mezi společností a státem, kdy stát byl velmi um, ve vlivu investic do energií mm, ze státního sektoru a občanská společnost ta byla nedostatečně financována. Byl zde nedostatek prostředků a tato společnost Ehm, na tom byla desetkrát hůře než například v Gruzii eh, i ve srovnání s Arménií na tom byla hůře. Eh, podpora společnosti byla velmi nízká. To znamená, že společnost eh, nakonec ehm, po těchto deseti letech je velmi oslabená a v roce 2014 proto ehm, došlo k tomuto dramatickému dopadu na společnost, kde Eh, mnoho aktérů, eh, kteří hájí lidská práva, různé občanské eh, organizace byly zrušeny nebo mm, donuceny k zanechání své aktivity a Energetická agenda od roku 2006 velmi ovlivňovala reformy v Azerbajdžánu, protože Azerbajdžán ten azerbajdžánský establishment, vycházel z toho, že tady je možné zakládat se pouze na ekonomických výsledcích a um, Hmm. oni si mysleli, že ty jejich výsledky, pokud je o energetiku, eh, stačí na to, aby mohly být eh, považováni za rovnoceného partnerem, který dostal tomu, co je třeba. A e, tady je důležitá odolnost. Ta tady ale závisí na tom, jak země v sousedství EU se rozvíjejí v oblasti lidských práv, demokracie. A já si myslím, že to zde ve vztahu Azerbajdžán-EU chybělo. Takže e, je to jedna zásadní záležitost, která zde chyběla, tento přístup. E, Plně podporujeme aktivity Evropského parlamentu. Já si myslím, že Evropský parlament tady eh, velmi přesně a s dobrým načasováním reagoval na to, co se děje v regionu i v naší eh, v této zemi, ale bohužel potom nenásledovaly žádné eh, kroky neboli žádné důsledky pro Azerbajdžán. Pokud jde o naše společnost, a tady je důležité uh, rozlišovat mezi establishmentem a společnou, eh, zejména v zemi, která je bohatá na ropu, uh, kde existuje elita uh, na um, a, a tady vlastně se opírá o příjmy z ropy než z daní. Takže my tady očekáváme větší zásadový přístup a Tady je Evropská globální strategie, kde se hovoří o principálním pragmatismu a my očekáváme, že tento pragmatismus neznamená úplné zanedbávání otázek, které představují nejmocnější jednotnou charakteristiku Evropské unie, což je ta, taková ta soft power. A také bychom chtěli varovat před imitací, protože otázky zprávy věcí veřejných a, a spolupráce se mohou nebo mohou eh, vést k větší manipulaci, pokud jde o celý ten proces budování institucí, protože naši lídři se naučili, jak využívat takzvané reformy ve svůj vlastní prospěch. Zatímco formálně by se tomu opravdu mohlo říkat reforma nebo decentralizace nebo deregulace, tak ve skutečnosti to vedlo k větší monopolizaci moci. A já si myslím, že všechna tato ustanovení by měla být zohledněna v dohodách, o kterých se nyní jedná. Azerbajdžán je charakterizován eh, nejvyšším počtem politických vězňů. A pokud se nemůžeme spolehnout na Evropskou unii, tak nevím na koho jiného. Máme stále osoby, které navzdory rozhodnutí Evropského soudu eh, pro lidská práva je i nadále ve vězení, jsou i nadále ve vězení. A potom eh, byli zatčeni nedávno noví eh, jmenovaní novináři, a dokonce dochází, e, došlo k úmrtí ve vězení jednoho blogera, novináře, který zahynul ve vězení. Máme mimosoudní zabíjení, e, kde asi sedm lidí takto zemřelo. V jednom případě byli tajně pohřbeni armádou. A my bychom rádi varovali v souvislosti s establishmentem, protože ten se asi mm, pokusí získat tu dohodu, ale pokud možno bez eh, zodpovědnosti a bez podmínek. Nechtějí být zodpovědní za, eh, politic, za, za porušování politických doložek. Tomu se budou chtít vyhnout. Nevím, jak dlouho ještě mohu hovořit. Ještě pět minut. Ráda bych zmínila energetickou bezpečnost a obchod. Eh, tedy tady eh, jsou to oblasti, na kterých se asi EU i Azerbajdžán shodnou, ale jak jsem říkala, eh, Hmm. Energetická bezpečnost je jeden ze, jeden ze strukturálních faktorů, které bohužel nefungují eh, ve prospěch demokracie, takže to bychom měli rozhodně zvážit. A to by měla nová eh, dohoda zohledňovat a ošetřovat. Pokud jde o doporučení, Měli byste požadovat propuštění eh, politických vězňů a zlepšení politických podmínek ve země, včetně svobody médií, eh, podmínek pro politickou opozici a měli byste vyjasnit, že toto jsou zásadní podmínky pro vytvoření eh, rovnoceného partnerství, strategického partnerství, protože to je to, oč ehm, azerbajžanské straně jde. Rovnocené partnerství, ale předpokládám, není možné bez ehm, hm, toho, abyste se zavázali k mezinárodním ehm, podmínkám a základním lidským právům. A Eh, jde o zrušení restriktivních práv pro NGO, eh, to se týká eh, tedy také té registrace třeba dárců a tak dále. Měli byste požadovat amnestii pro všechny nevládní organizace, uvolnění zmrazení jejich účtů, zrušení zákazu cestování, měly by se zajistit účast nevládních organizací v dialogu s Azerbajdžánem a Ošetřit by se měla imitace. A pokud nebudou zahnuty nějaké specifické doložky, tak je potřeba po, tady zahrnout ustanovení, která zajistí transparentnost všech akcí, které vyplývají e, z dohody. Tady byste usilovat o odvětvové politiky a Ehm, měli byste uznat domácí dopady otázky energetické bezpečnosti, pokud jde o dodavatele této země. Ehm, měla by tady být uznána eh, rozdílnost v pohledu na tyto věci ze strany společnosti a vlády. Měly by se stimulovat reformy, diverzifikace hospodářství, včetně decentralizace a liberalizace. A samozřejmě jedna eh, z důležitých věcí je, že pokud máte omezené kanály, kterými můžete ovlivňovat politickou oblast, tak byste měli zvýšit podporu eh, pro eh, výměnu v oblasti vědy, univerzit, vzdělávání, různé akademické programy, výzkumné programy, Eh, prostřednictvím různých cílených akcí pro budování eh, kapacit a zvyšování povědomí. Eh, myslím si, že to by pro tuto chvíli stačilo a dále dáme prostor na otázky. Děkuji paní Alieva za to, že jste nám poskytla váš pohled na situaci v Azerbajdžánu a pan Dirk Šubl mezi tím dorazil. Vážení kolegové, navrhla bych, abychom teď předali slovo panu Šubelovi a poté No, Budu mít spoustu času na otázky a diskuzi. Pan Šugel, někdo, koho mnoho z vás, mnozí z vás znají, je šéfem divize východního partnerství, dohody s Armenií a s Azerbajdžánem, ale také pracoval na politických, politických obchodních dohodách. Máte teď slovo, prosím. Děkuji, pane předsedo. Přeji hezké odpoledne, vážení kolegové. Vážení přátelé Arménie a Azerbajdžánu, omlouvám se za to, že jsem přišel pozdě, byl to velice náročný den, takže jsem to zvládla až teď. Omlouvám se za to, že jsem eh, přišel o předešlé prezentace, ale přesto bych vám rád předložil pohled eh, za EEAS, řekl vám o tom, jak si stojíme eh, ve vztahu těmito dvěma zemím, jednáním o nových dohodách. Začnu Arménii. Tak, jak víte, Jenom trošku udělám rekapitulaci historie. historie eh, to byl první den v mém úřadu eh, v funkci, mé funkci 3. Eh, října 2013, kdy se Armenie rozhodla stáhnout se z již vyjednané dohody asociační dohody a zvolila si členství v Eurazijské organizaci, ale zároveň jasně ukázala, že také chce mít úzké vztahy s Evropskou unii, ale ne přes asociační dohodu. Chvilku to trvalo, než jsme zjistili, eh, co bylo z technického a politického hlediska možné v rámci eh, této eurazijského členství. Asi rok a půl, před rokem a půl, rok a půl jsme čekali na eh, vyjádření Arménie v této věci. Arménie nejprve musela se podívat na své závazky, do kterých vstoupila tím, že vstoupila do této Eurazijské unie. Aha. Konečně v roce 2015 Evropská unie zřídila nový vyjednávací mandát pro eh, tuto dohodu a začalo se s vyjednáváními v prosinci roku 2015. A ta byla ukončena dost rychle, když zvážíme, že toto byla nová dohoda, v únoru 2017. Během jednání jsme eh, toho mohli udělat hodně, převzít hodně toho, co bylo vyjednáno během vyjednávání o asociační dohodě, takže jsme nemuseli znovu vynalezat kolo. V zásadě jsme mohli převzít velkou část politických, eh, politického vyjednávaných částí návrhu této asociační dohody. A byli jsme potěšeni tím, že Arménie byla připravena přejmout eh, také právní aproximační součástí, tedy legislativu, eh, která s legislativou z EU e Arménie byla připravena toto implementovat eh, v rámci této dohody. Byla to řada oblastí, kde jsme si vyhradili více času, eh, ale celkově To byla velmi dobrá dohoda, je ambiciozní, zůstala velmi ambiciozní a e, zřejmě ta obchodní část, to, e, co se dříve nazývalo DCFI, e, tedy část obsáhlé obchodní dohody, to je teď méně ambicioznější vzhledem k tomu, že Eurazijská unie klade určité požadavky, které už nemohly být naplněny požadavky z nové dohody. Eh, co děláme teď v rámci nové dohody? Tedy název nové dohody je mm, obsáhlá posílená partnerská dohoda. Eh, nemoc jednoduchý titul, ale mm, tedy obsáhlá posílená mm, dohoda o partnerství neboli SEPA. Eh, chcete-li tuto zkratku? Dohoda byla iniciována e, v březnu a teď je připravena k podpisu. E, tento přípravný postup pro ty, kteří možná nejsou tolik s tímto obeznámeni, zahrnuje e, ověření textu našimi právníky z obou stran, dále překlad do všech jazyků Evropské unie, ale také do arménštiny a pak všechny další postupy, které jsou zapotřebí pro obě strany, aby takováto dohoda mohla vstoupit v platnost. Eh, pokud všechny tyto kroky budou včas ukončeny, a mm, já to předpokládám, tak pak SEPA může být podepsána eh, v rámci samitu o východním partnerství v listopadu. SEPA eh, představuje, ukazuje, že je možné pro země východního partnerství mít eh, prohloubené vztahy jak s Evropskou unii, tak eh, s Eurazijskou ekonomickým eh, společenstvím a jeho členskými státy. Jedním z klíčů pro úspěch vyhodnání této dohody bylo to, že jsme se velmi úzce věnovali jiným závazkům Arménie v rámci eurazijského členství. Hlavním důsledkem eh, je to, že SEPA, na rozdíl od asociační dohody, která, jak jsem říkal, neobsahuje eh, tato eh, obsáhlou obchodní dohodu o volném obchodu a to proto, jak už jsem říkal, to, že je tu celá řada celních ujednání, která nemohou být nezávisle vyjednána. A toto by totiž bylo odlišné, kdybychom měli tu první dohodu, protože mm, pak tyto země si pak mohou vyjednávat dohody o volném obchodu s třetími zeměmi. A zbytek jsem už říkal, jsme přesvědčeni o tom, že eh, abych to ukončil k Arménii, že to je velmi příznivé prostředí pro eh, obchod a investice, přestože eh, tady nemáme kapitolu o investicích, až bude tato dohoda podepsána a až bude zveřejněna. Tak, tolik Arménii k Azerbajdžánu. Nepokročili jsme tak mm, daleko jako v případě Arménie. Začali jsme vyjednávat o asociační dohodě a to bylo v roce 2011-12. Ovšem, pak jsme si uvědomili, že Azerbajdžán se nezajímal o takovýto úzký asociační proces, jako tom bylo v případě jiných zemí. A Azerbajdžán eh, hlavně vyhledával vztahy eh, jiných partnerství založených na eh, společných zájmech a to jsme vzali v úvahu. A na samitu východního partnerství v Rize v roce 2015 tady mm, v zahraniční, zahraniční předložili komisaři Hánovi návrh dohody o strategickém partnerství, jak to nazývají Azerbajdžánci, a vyjádřili svůj zájem na započetí i vyjednávání o novém textu, který by se zakládal na novém stávající dohodě o partnerství, ale který by samozřejmě rozšiřoval eh, naše vztahy ehm, tedy, eh, protože stará dohoda je 20 let stará a asi zastarala a mu měla by být ehm, aktualizována a také se bude v úvahu přeskum politiky eh, evropského sousedství a eh, nové politické ekonomické výzvy, které se od té doby objevily. Eh, tady eh, to bylo řádně doanalizováno, celý tento dokument, eh, také jsme zažívali misi v Dobaku v roce 2015, tam jsme poslali misi, abychom se podívali na dopady možné dohody a bylo dohodnuto následující. Za prvé, úroveň ambicí by nebyla být pod úrovní současné dohody o partnerství a spolupráci. Nová smluvní základna by měla být právně závazná a Nová dohoda se bude zakládat a nahradí současnou dohodu o spolupráci a partnerství. Mimochodem, to bylo velice zajímavé, protože mm, podle mm, toho, co jsme věděli, to bylo poprvé, kdy třetí strana předložila návrh dohody Evropské unii. Toto vyžadovalo určité tou flexibilitu z naší strany. Museli jsme zvážit, co s tím udělat, s tímto návrhem eh, dohody, jak se, se byrokraticky k tomu postavit, ale našli jsme dobré řešení. A předali jsme části azerbajdžánského eh, návrhu, a pak, když jsme žádali pro mandát mezi našimi členskými státy, a to jsme, ten jsme dostali v listopadu minulého roku, když Rada z eh, zahraniční záležitosti schválila mandát a ta nová dohoda, jak jsme si jistí, hodně rozšíří naše vztahy a vezme v úvahu také přeskum politiky evropského eh, sousedství. Jak jsem říkal předtím, se vyjednáváními se začalo o dva a půl měsíce později, a sice 7. února tohoto roku. Eh, to bylo na návštěvě prezidenta Aliva mm, v Bruselu. A za početí eh, vyjednávání o této nové dohodě to bude novou příležitostí k tomu, abychom aktualizovali naši základnu právní, ale také abychom se podívali, jak vypadá současný stav našich vztahů Eh, ty, ty, eh, ta pole spolupráce můžeme rozšířit, když se podíváme na eh, dohodu o spolupráci, tak tady hodně prvků chybí nebo nejsou řádně pokryty a to bude, to zase musí udělat. A také to skýtá příležitost zintenzivní naši spolupráci, kdy Azerbajdžán se teď pokouší diversifikovat trošku svou ekonomiku. Je tady energetický sektor, který je zjevně hlavní prioritou v azerbajdžánské ekonomice vyjádřil zájem spolupracovat také v jiných oblastech, jako doprava. Tady bych rád zmínil jednu důležitou oblast, protože je to tak trošku nakřižovat se mezi Ázií a Evropou. E, tento region pak cestovní ruch, boj proti terorismu, ale také digitální ekonomika která je teď velice bude důležitá v rámci estonského předsednictví a byla mnohokrát zmíněna. A pak ještě tomu, co říkala paní Elieva, Dává nám to také příležitost aktualizovat eh, závazek Azerbajdžánu eh, právního státu, demokracie, eh, dodržování lidských práv. To, vy, to vyplývá z ujednání v radě. Toto je určitě důležitý prvek, o kterém jsme už diskutovali s našimi členskými státy, když jsme vyjednávali mandát nebo když jsme se na něm dohodli. Dohoda tedy pokryje klasicky politické sektorální části, obchod, bude tam ekonomická část, bude mít také konkrétní titul o lidských právech, demokracii, právním státu a um, řízení. Toto bylo přivítáno Azerbajdžánem a jednání budou rozdělena, podobně jako je to v případě jiných jednání, která máme s třemi zeměmi, do tří hlavních eh, pracovních skupin. Pracovní skupina číslo jedna politické otázky. Předsedou bude hlavní vyjednavač mm, mm, můj ředitel ve vnějších službách, který také vyjednával eh, dohodu s Arménií. Z pracovní skupina dvě obchodní otázky předsedou eh, kolegové z DG Trade a pracovní skupina tři sektorální spolupráci, jak řekla předseda, to budu já předsedou na naši stranu. Dosud jsme měli dvě vyjednávací kola k politické části, jedna v, v dubnu, jedna v červnu a budou tu ještě další před letní přestávkou. Je tu silný závazek na obou stranách, aby jim jednání byla ukončena co nejdříve. Um, ta politická strana, tady jsem chtěl e, zmínit, že máme eh, také mm, politický dialog, máme tady e, titul jako lidských práv, e, spravedlnost, e, svoboda. A také jsme učinili dobrý pokrok e, v oblasti lidských práv. Tady už jsme nejde moc od obecné dohody. Pak jsme měli ještě oficiální kolo v červnu a tato práce teď pokračuje formou videokonferencí, vyjednává se v jednotlivých kapitolách. Naše jednání se konají kolem oblasti, v oblasti transparentnosti, cla, APR a urovnávání eh, sporů a celkově to bude 12 různých kapitol v této obchodní části dohody a mm, nedostatek mm, nebo neexistence členství eh, Azerbajdžánu v ETO to neusnadňuje. Mohli bychom se dostat dále, kdyby Azerbajdžán už byl členem, ale chceme zintenzivnit práci na tomto poli a přispět pomoci Azerbajdžánu, aby se tam dostal. Sektorální spolupráce. Tady jsme měli dvě kola dosud, otevřeli jsme devět kapitol a uzavřeli jsme už tři Opět v této části budeme mít kapitolu občanským eh, společnosti, občanské společnosti, tu otevřeme. Takže si myslím, že nová dohoda, až ji vyjednáme, bude dobrou základnou pro další zintenzivnění našich vztahů s Azerbajdžánem. A přitom budeme respektovat všechny otázky, které tady byly předtím nadneseny paní kolegyně Aljevou. Tady to teď ukončím, ale jsem připraven odpovědět na jakékoliv vaše otázky. Děkuji vám, pane předsedo. Right, thank you, Mr. We've now... Děkuji. A děkuji, pane Šeble. A vyslechli jsme si tři eh, zajímavé příspěvky a nyní je příležitost na otázky a eh, diskusy. Máme asi 45 eh, minut. Jsou tady kolegové, kteří mají zájem o Azerbajdžán a ti, kteří mají více zájem o Arménii, ale nebudeme to nějak, kolegovat, nějak oddělovat. Půjdeme podle toho, jak se e, jednotliví mluvčí přihlásili. E, každý má asi tři minuty a začneme za EPP paní Zovko. Děkuji, pane předsedo. Já mám několik připomínek k Azerbajdžánu, protože jsem stínovou zpravodajkou k této věci. Šestraná dohoda s EU, která byla zahájena v únoru, by měla být nástrojem spolupráce ve věcech společného zájmu a sdílených cílů, mezi které patří energetická bezpečnost a diverzifikace. Třeba, že tata eh, všestraná dohoda je a alternativou pro některé země východního partnerství, neměla by přehlížet některé klíčové hodnoty, které EU vyznává. Nicméně si uvědomujeme, uvědomujeme si e, důležitost těchto principů stejně tak jako důležitost ekonomické spolupráce třeba, že bylo eh, dosaženo pokroku v oblasti eh, ochrany mm, eh, politických vězňů, občanské společnosti a tedy je stále třeba odvést mnoho práce. Aktan Mucharli, nedávno uvězněný novinář, který Eh, společně s dalšími byl uvězněn nedávno. Dávno bych chtěla, ne, také bych chtěla zmínit události z minulého týdne, které představovaly další projevy nepřátelství eh, mezi eh, Azerbajdžánem a Arménií. Ten konflikt nemá vojenské řešení a je třeba nalézt politické řešení tohoto dlouhotrvajícího konfliktu. Podporuji Minskou skupinu jako mediátory té, mediátora této, tohoto konfliktu. Já jsem se nedávno účastnila mise do obou zemí v rámci práce výboru AFETu a podle mého názoru bez dialogu nebude možné pomoci těmto zemím nalézt dlouhotrv, jakýsi dlouhodobý mír a mm, a e, Evropská unie může využít tohoto momentu, aby přispěla, aby pomohla a já bych ráda vyzvala ESVČ, aby e, napomáhalo tomuto dialogu mezi oběma zeměmi. Děkuji. Někdo za SAD? Nikdo se nehlásí za SED, EKR, eh, pan Tanok. Děkuji. EKR podporuje eh, tyto dohody s Azerbajdžánem, třeba, že jsme v minulosti kritizovali zejména nedostatek demokracie a Eh, celý způsob veřejné zprávy v Baku a také podporujeme s Armenii. Patříme mezi ty, kteří v minulosti eh, um, chápeme sice, zejme tomu, v jaké se nachází Arménie, Eh, situaci, že nebyla připravena podepsat DCFTA a namísto toho eh, spíše se připojila k té eh, ruské ekonomickému společenství. Od té doby však nevím, zda došlo k nějakému pokroku v Eurazijské unii. Je to spíše symbolická záležitost, nikoli skutečné ekonomické mm, spolupráce. To není všem na nás, abychom se k tomu vyjadřovali. To je na Arménii, aby to řešila s Moskou. Chtěl jsem zmínit věc, o které tady nikdo zatím vůbec nic neřekl, ani nikdo z panelu. Možná komise by se k tomu mohla vyjadřit, totiž to je ta eskalace uh, v souvislosti a také s dva, u dvě úmrtí či zabití civilistů. V minulosti tam byli Arménci zabiti, potom obráceně, čili eskaluje ten konflikt. Jakým způsobem bychom ho mohli zastavit, jak bychom mohli minský proces uvést lépe v život. A já již se déle ptám, do jaké e, míry by EU měla být zastoupena e, u vyjednávání vyjednávání eh, v tom minském procesu na místo francouzské vlády a do jaké míry eh, může by mohla EU eh, zajistit nějaké monitorování na místo obse. Má tady EU v budoucnosti úlohu, hovoří se o tom již 10 let. Eh, je to příležitost možná, aby paní Mogherini byla proaktivnější v této eh, věci a více se zapojila. Samozřejmě je potřeba spolupráce Paříže, Francouzů, protože ti jsou účastníci eh, toho minského procesu, ale já mám pocit, že ten minský proces nijak nepomáhá a ta kontrolní linie na hranici je stále velmi problematická, stejně jako byla před deseti lety. Děkuji za ALDE 4 eh, kolegové, paní Nikolaj, která je zpravodajkou za Azerbajdžan Já bych ráda přivítala obě ty smlouvy s Armenií, Azerbajdžánem a je to dobrá příležitost, abychom byli v regionu jako EU přítomnější. Jsou to dvě e, různé situace. Jedna, e, je, jedna země je bližší e, Rusku, druhá je tedy Azerbajdžán je nezávislejší na Rusku ale to by nemělo být pře- překážkou rozvoje v tom regionu. Pro mne se ten problém eh, materializuje jako geopolitický problém a um, skutečně ten incident ze 4. července, tam došlo k zabití dvou azerbačánských žen arménskou armádou a to znamená eskalaci konfliktu ze strany Arménie. Musíme uh, být skutečně přítomní eh, a, mm, tázat se a vyzývat obě strany, aby zastavili eh, násilí na obou stranách. To nebyl incident na, na Gorny, v Nagorném Karabachu nebo v nějakém eh, sporném území, ale šlo o skutečně o, o čin agrese. Víme, jak ten region vypadá, vypa- víme, jak vypadá úroveň demokracie a víme, jak by měl vypadat dialog. Chceme zlepšení eh, ochrany eh, lidských práv, chceme eh, zlepšení a rozvoji občanské společnosti. To je součást našeho politického přístupu k těmto vyjednáváním a domnívám se, že bychom že čím dříve ty smlouvy budeme mít, tím lépe. Bude to lépe pro celý eh, region, protože na základě těch smluv můžeme eh, šířit naše hodnoty. Je to lepší, než ignorovat věci nebo kritizovat věci. To k výsledkům nevede. A je to lepší pro spolupráci, pokud budeme mít obě smlouvy Doufám také, že po eh, přijetí těchto smluv bude EU eh, skutečně eh, aktivnější v oblasti bezpečnosti v těchto, v těchto zemích. Ta minská skupina je skutečně neúspěch. Léta se o tom hovoří, o tom minském formátu, ale žádné hmatatelné výsledky to nepřináší. Pokud by se EU účastnila paktu stability v tom daném regionu, tak by e, dle mého názoru šlo o ten správný e, přístup, který by měl přispět k míru a stabilitě v regionu. Při e, práva na vlastní sebeurčení. Vítám tedy tuto debatu a předpokládám, že při dobré spolupráci se nám podaří zlepšit ty vztahy, nejenom vztahy s námi, mezi těmi dvěma zeměmi a námi, ale také zlepšit denní, každodenní život občanů. Děkuji. Máme zde ještě pět přihlášených. Gale, Jere, pan eh, a další. Je to tak? pan Buchna. Ještě se hlásí někdo další? Pokud tomu tak není, tak uzavírám řečnický eh, seznam a dávám slovo panu Gálovi. Ano, děkuji. Já myslím, že je dobré, že tento týden máme zrovna slyšení, protože poprvé vůbec eh, eh, poletím ve čtvrtek na konferenci do Arménie, takže se budu na tuto otázku koncentrovat. Ale pokusím se, chtěl bych slyšet, jak jaká je politická motivace v této zemi, jak Jak se bude teď praktikovat to, co bylo podepsáno? Protože když si vzpomene na rok 2013, na listopad nebo na, na dohodu, kterou někteří podepsali, někteří ne, někteří řekli, že chtějí a potom v posledním okamžiku to neudělali. Takže když to tak srovnáme, tak má otázka zní, Armenci tenkrát byli v situaci asi jim Putin jasně řekl, že pokud to podepíšou, tak eh, nemohou počítat s další vojenskou jeho pomocí eh, vůči Azerbajdžánu, tak si to měli rozvážit. Tak si to rozvážili, takže tady máme trošku méně, to bylo méně ambicioznější pak. Přičemž eh, se táží, jestli je možné, že třeba ne v té obchodní části, ale části politické, do, pro budoucnost země a pro demokratický vývoj, jestli bychom z toho mohli mm, žímat více i pro celkový vývoj, než jsme si eh, říkali v roce 2013, když nebylo psáno vůbec nic. Když se tak podívám na situaci v roce 2013, pan Janukovič, eh, myslím si, že kdyby byl směl podepsat, tak by možná se byl eh, koncentroval na hospodářství, aby eh, měli dobré vztahy, měl dobré vztahy s oligarchy, ale z politického hlediska vlastně právní státu, právního státu, good governance, lidských práv, tam by se toho asi nebylo stalo moc. Takže je to konec konců otázka politické vůle, jak něco, co podepíšete, praktikujete. A chtěl bych se tady, jestli to hodnotíte tak, že země jako Arménie, která má teď tuto zeštílenou smlouvu bez intenzivní kapitoly o ekonomice, jestli tato země se možná eh, politicky interně, ale také v ústavních reformách natolik změní, že v určitých bodech politicky bude schopna eh, dohodnout se najít řešení s Azerbajdžánem, ale že bude politicky natolik posílená, že se pak bude ubírat ve směru Evropy intenzivněji i v té ekonomické oblasti a že se bude více angažovat. Děkuji. Vielen Dank, Michael Gala. Děkuji. A dalším řezníkem EKR eh, pan Jurek. Eh, Evropská unie podporuje mírové řešení konfliktu, eh, pokud jde o náhodní Karabach, ale podmínkou pro toto řešení je utržet příměří, protože zatím nemáme žádný mechanismus, který by nám umožnil kontrolovat a monitorovat, zda je dohoda k příměří dodržována. V rámci Minské skupiny. To tak vypadalo několikrát, že by takové příměří bylo zahájeno. A teď je tady konkrétní návrh, který by mohl zabránit tragickým situacím, k jakým došlo minulý týden. Všichni víme, že Arménie se do ní vá, že šlo o provokaci, protože eh, ty rakety vyšly z neobydlených oblastí. A my musíme vytvořit mechanismy, kterými bychom takovým situacím zabránili. Velmi konkrétní návrh toho, co bychom jako Evropská unie mohli udělat eh, v budoucnosti, je eh, vyzvat tedy vysokou představitelku a i strany příměří, aby zavedly mechanismus monitorování, tak jak ho navrhovala Minská skupina. Také naše vyjednávání o dohodách s oběma zeměmi. Tady bychom měli zahrnout ten test dobré vůle, ehm, který je tedy akceptovat v té umluvě. Takže já bych zkrátka eh, nabádal vysokou představitelku k této iniciativě. Děkuji. A nyní pan Weigl, skupina ALD. Děkuji, pane předsedo. Je to do jisté míry paradox, že tady hovoříme o nových eh, dohodách se dvěma zeměmi, sousedními zeměmi, eh, které se ovšem tak odlišují. Myslím si, že komise zvolila správný přístup a donívám se, že nejlepší eh, eh, výsledky ve snaze eh, dojít k dohodě s oběma zeměmi je, že musíme zvažovat jejich specifický charakter, podmínky a také mm, naším, naše zájmy Evropské unie v tomto regionu. Já bych zdůraznil, že v našem případě, když hovoříme o našem zájmu, abychom měli mír a stabilitu v těchto eh, zemích, které jsou našimi sousedními zeměmi, tak eh, Tedy zkrátka, Azerbajdžán je zemí, eh, která je vklíněna mezi dvě eh, důležité sousední země, které mají své specifické strategické zájmy. Eh, Irán je tedy tím jižním sousedem a na druhé straně na severu Rusko. Arménie přijala své rozhodnutí a má pouze jednoho blízkého přítele a podporovatele a já si pamatuji na prohlášení prezidenta Armenie, který uvedl, že v přítomnosti ruských jednotek na, eh, Azerbaj- eh, na arménské půdě, že to je eh, největší záruka bezpečnosti, ale my tady teď vyjednáváme dvě dohody a to je pozitivní krok. Je to krok, který může přinést vylepšení vztahu v tomto regionu a mohl by se vylepšit také stav demokracie, lidských práv a právního státu, svoboda médií a tak dále. Myslím si, že obě připomínky panelistek k těmto otázkám byly velmi vhodné a já si myslím, že bychom k ní měli přihlédnout. Možná ještě k jedné eh, další věci, kterou bych měl zmínit. Nevidím možnost eh, pro stabilizaci vztahů, pokud nebude vyřešen problém náhodního Karabachu efektivněji. Já eh, sdílím skepsi kolegů, pokud jde o efektivitu minské skupiny v tomto ohledu a myslím si, že Evropská unie by měla sehrávat aktivní úlohu v minské skupině Před několika lety jsme tedy opustili, nebo dětská skupina um, opustila své sídlo v Evropské uh, unii a teď tedy um, to příliš nepomáhá řešení tohoto problému ze strany EU. Neměli bychom zapomínat na to, že jediné řešení tohoto typu problémů eh, jsou pravidla mezinárodního práva a mezinárodní právo v obdobných případech hovoří o tom, že nebo uznává jednu zemi, která tedy okupuje a druhá země nechává, nebo její území je okupováno. A k tomu bychom měli přihlédnout a možná, že toto vyjednávání pro nás představuje příležitost, abychom se pokusili vysvětlit oběma stranám, že musí vyvinout větší empatii pro budování lepšího sousedství. Státní propaganda v tom nefunguje. Děkuji. Děkuji panu Weigelovi a nyní má slovo pan Buchner. Děkuji. Mám dvě krátké otázky. Za prvé, eh, jak je to s tím, že Azerbajdžán není členem eh, Světové obchodní organizace? Kdy si myslíte, eh, že k tomu dojde, protože o tom se již vyjednává? Pak by přece mělo být možné rozšířit tyto dohody i o obchodní část. Druhá otázka k Arménii. Padlo tady, že hospodářské úmluvy jsou omezovány tím, že tato země eh, přistoupila k Eurázijské federaci. Mě by zajímalo, jak to konkrétně vypadá. Protože jistě si pamatujete, že v minulosti jsme měli obdobné obtíže s jinými zeměmi, takže v každém případě by mě zajímaly podrobnosti. Myslím si, že by byly velice užitečné. Děkuji, vážený kolego. A dále má slovo pan Austrevičius. Děkuji, pane předsedo. Děkuji eh, za eh, uspořádání těchto slyšení a za to, že jste pozvali nevládní organizaci, eh, organizace Arménie a dalších zemí sem a také eh, pana ambasadora, eh, kteří nám tady poskytují podrobnosti. Um, Tady máme jednu eh, velkou zemi ze severu, která by chtěla mít velký vliv na všechny země Jižního Kavkazu. A ono je samozřejmě snadné ovládat situaci, když některé země um, máte pod svým vlivem a máte na ně um, tyto páky. Uh. Já si myslím, že okupující země by neměly mít právo um, neměly by mít právo překračovat lidská práva. A my mm, bychom toto měli dodržovat také bez ohledu na to, s jakou zemí hovoříme, ať je to Arménie nebo Asper. Džanie, pan Muchtarý byl unesen a to jsme tehdy eh, jasně sdělili eh, straně Azerbajdžánu, aby mm, tady se eh, nechovali tímto způsobem. A to stejné platí i pro Arménii. A když si přečteme zprávy ze situace Olchani, já se omlouvám, lituji, ale ty eh, lidské oběti jsou tady na straně Azerbajdžánu, ale eh, to stejné platí eh, i o zprávách ze strany Azerbajdžánu, kde se hovoří o různých jednotkách, které jsou blízko lokovány. A to není řešení, to je zkrátka jenom další krok, který vyostří více tu situaci, prohloubí ten konflikt v tomto regionu. A můj dotaz eh, na zástupce nevládních organizací je, jak vnímáte dialog o lidských právech v těchto zemích s Evropskou unii? Vidíte tady nějaký významnější pokrok eh, v tomto dialogu eh, s Armenií a Azerbajdžánem? A za druhé, jak hodnotíte kontakty mezi nevládními organizacemi těchto dvou zemí, když čelní představitelé o tom nehovoří? tak jak je to s nevládními organizacemi? Odvádí svou práci v zprostředkování těch kontaktů mezi lidmi na různých úrovních. Co k tomu máte co říci? Potom pro pana velvyslance. Ehm, e, tady máme tu zemi, e, která je členem Eurázie, e, Zejské unie a potom tam ten Commonwealth eh, nezávislých zemí v té druhé zemi, takže ehm, já nevím, eh, jak to je, eh, jaké tam máte, aký komunitér v těchto uních, ale znám pouze evropské aký komunitér. Ale mě by zajímalo, jakým způsobem to bude mít dopad na budoucnost v souvislosti s těmi vyjednáváními, které my vedeme v tuto chvíli. Děkuji, slovo má pan Nart. Děkuji, pane předsedo. Arménie je e, zvláštní zemí, významnou zemí Růst obyvatelstva je pozitivní, ovšem demograficky dochází k úbytku, protože mladí vzdělaní lidé opouštějí zemi. A to proto, že nemají záruku kvalitnějšího života. A to nesnad proto, že zde ehm, panuje korupce a nejrůznější hierarchie, eh, které ovlivňují každý hospodářský sektor této zemi, země. Um, je to zkrátka jiná realita. A když já tady hovořím o struktura, eh, nebo slyším o reformách, tak to jsou substrukturní reformy, kde vlastně ty hlavní struktury nejsou reformami dotčeny, protože jsou kontrolovány oligarchami eh, v každém regionu, na každém místě. Uh, Eh, tam se ten koláč, tyto oligarchové rozdělují na velké a menší kousky, ale zkrátka ty z toho pouze ti eh, oligarchové a všechny právní reformy, eh, které jsou prováděny, všechny tyto reformy se nedotknou těchto, žádná z nich se nedotkne těch to oligarchů, takže prosím, jaké naděje z toho můžeme vyvodit? Potom konflikt na Horním Karabachu. Ano. Eh, eh, tento konflikt je možná nebezpečnou pandořinou skřínkou, protože tady je pr- eh, porušováno právo na sebeurčení a teritoriální jednotu podle Helsinské smlouvy. Tady je mm, to překračováno a obyvatelé nemají eh, právo na eh, sebeurčení, je jim odpíráno, eh, protože vlastně národ, náhodní Karabach se nechtěl připojit k, mm, k Azerbajdžánu. Podobné to mm, bylo i s Jižní Osetí, pokud jde o Gruzii. Pokud tyto dvě věci si odpovídají, tak přece není možné uplatňovat různá kritéria. A tato pandořina, skřínka Nágorní eh, Karabach eh, by se mohla vyvinout do obdobné situace, jako je na Krymu. Pokud eh, máme skoncovat s tímto konfliktem, tak mám určité obavy. Není to velmi nebezpečné, kde taktiku a strategii zaměňujeme? Děkuji, pane Nárde. Já navrhuji, abychom eh, krátce po půl šesté ukončili tento bod, protože poté eh, dostane prostor delegace eh, do Izraele. A teď naše řečnice mají každá pět minut. Paní Aliava, obrátíme to pořadí. Chcete začít jako první, můžete odpovědět na několik eh, otázek, potom bude následovat paní Minesian a potom pan Šuble. Pět minut, děkuji. Já si skutečně myslím, eh, že Evropská unie není dostatečně zapojena do řešení konfliktu na Gorního Karabachu. A já si myslím, že je to velmi důležité, protože ta záležitost je nesmírně významná a závažná. Myslím si, že by tady se Evropská unie měla aktivněji zapojovat, protože tato věc umožňuje další vliv Ruska v regionu, nejenom pokud je o hard power. A, a tady vlastně e, ten konflikt je takový, že vlastně nelze úplně zastavit to i v souvislosti s minským procesem strany se rozhodly, že čím větší vojenskou výhodu budou mít, tak tím budou mít silnější pozici ve vyjednávání, tím lepší výsledek dostanou. Takže tady vlastně ty minský... Hm, ten konflikt pokračuje a situace je nezajištěná. Evropská unie by ovšem tady mohla sehrát pozitivní úlohu, mohli byste být aktivnější, pokud jde o eh, normativní nasměrování eh, obou stran. Potom eh, občanská společnost komunikuje vzájemně již od samého počátku. V Arménii jsou lidé, kteří eh, se chtějí dívat do budoucnosti a když tyto země eh, nasměrujete do budoucnosti, a tak, tak tady nejde o koexistenci a integraci, protože tyto dvě společnosti obou zemí chtějí se více integrovat do Evropské unie. My tady opravdu teď nehovoříme o establishmentu, ale o společnostech. A, a eh, jsou tady určité hrozby, ale je možné je vyřešit, ale vše velmi závisí na politické situaci v těchto zemích. Bezpečnost, politické otázky a demokratizace, to jsou věci, které spolu úzce souvisí, protože eh, čím eh, více tady bude vyhraněná situace, tím se posílí soft power Ruska, Ruska a tím menší šanci bude mít Evropská unie pro mírotvorbu a tvorbu bezpečí v regionu a to se potom dotýká odolnosti Evropské unie jako takové. Děkuji. Nyní paní Minesia. Děkuji. Děkuji za otázky a komentáře. Skutečně já eh, samozřejmě velmi vítám eh, eh, větší prioritu pro lidská práva, větší zohlednění těchto věcí v těchto úmluvách. My jsme o to usilovali a snažili jsme se ukázat, že to je v zájmu obou zemí. Pokud jde o Arménii, tak za to já mohu hovořit zejména, ale samozřejmě je to i v zájmu Evropské unie, protože to je jediná záruka, protože tady budete mít zodpovědného partnera. A ještě bych uvedla, že nejsem geopolitickým expertem, ani expertem na mírové otázky. Pouze si myslím, že monitorování eh, příměří je nesmírně důležité, je to vítaná záležitost a zatím to nebylo možné. Protože eh, toto je velká překážka nejenom pro pokrok eh, uvnitř této země, pro mírový a bezpečný život v Armenii a Azerbajdžánu, ale znamená to také pokrok k socioekonomickému a demokratickému rozvoji obou zemí, protože oni jsou vlastně jakými si rukojmími tohoto konfliktu eh, vlády je mm, jsou takto drženy také ze strany eh, Ruska. Týká se to na obou stran. Potom tady zazněla otázka, jaká je politická vůle a jaká je naděje na uzavření eh, dohody. Nevím, já samozřejmě nemám možnost tyto věci předvídat, ale věřím, že abychom um, zabránili uh, nějakému uh, propadu nebo ústupu, tak eh, tady je důležité krážet vpřed. To znamená, že je potřeba provádět reformy a reformy jsou natolik klíčové pro hospodářství, pro otázku zprávy věcí veřejných a tak dále. Ehm, je důležité, jak to země bude vše implementovat. To je jediná záruka pro ehm, mm, ujasnění politické vůle. Pokud tady bude ta vůle k, reforma, k reformám, a jak už jsem tady říkala, eh, jsou tady oligarchové a mm, je tady korupce, a je tady, mm, jsou tady na programu reformy a určité kroky a pokud opravdu budou realizovány, tak můžeme mít určitou eh, naději, že tady je skutečná politická vůle a pak je tady naděje, eh, že eh, mm, dojde k rozvoji, který omezuje korupce v tuto chvíli a to brání této zemi nejenom na socioekonomické poli, ale i pokud jde o bezpečnost, protože to velmi narušuje bezpečnost. Já doufám, že vy kladete důraz právě na dobrou zprávu a na lidská práva. Bylo řečeno, že Arménie má pouze jednoho přítele, a potom se eh, odkazoval na to, co říkal Serxan. A já musím říci, že to není úplně eh, přesné, protože tady nejde pouze o Serže Sarksena. Tady Arménie i nadále Evropskou unii považuje za svého přítele, za eh, tu stranu, která může přinést spravedlnost a obyčejní lidé, ti právě v první řadě v tomto duchu pohlíží na Evropskou unii dialog v oblasti lidských práv, padla otázka, jak ten vnímáme. A já si myslím, že tady um, nemáme mnoho pozitivního, co bychom mohli říci o tom, jak tento dialog dosáhl toho či onoho, ale bylo by milné donívat se, že není efektivní. Je to pravda, naše možnost přispívat k dialogu o lidských právech Mm, je taková, jaká je. Eh, my samozřejmě eh, chceme postupovat eh, proti diskriminaci, domácímu násilí a mm, proti mučení a tak dále. A já velmi vítám tyto věci a velmi bych podpořila to, abyste tyto věci více vyžadovaly. Neříkám, že to máte vnucovat, protože eh, evropská retorika je eh, velmi eh, taková váhavá, nechtějí nic vnucovat, ale tady jde zkrátka o to, aby se ta část té dohody naplnila. Vy mm, musíte požadovat určitou zodpovědnost a to, že druhá strana dodrží ty podmínky, to potom právě pomáhá vytvářet tu politickou vůli a dosahovat těch vytyčených cílů. Jak, jaká je možnost občanské společnosti, jaký je potenciál dosáhnout toho, co vlády nedosahují. Já tady nemám moc velké naděje v tuto chvíli a již po další dobu. Musím říci, že tady neselhává občanská společnost, ale jde zkrátka o tu politickou situaci, zejména v Azerbajžánu. Um, ehm, Tady to velmi um, se vlastně potírá občanská společnost a dialog. Před desetiletím jsme tady o tom velmi usilovali, o spolupráci s občanskou společností a tady eh, to fungovalo v mnoha oblastech, pokud jde o monitorování um, projevů v této zemi a v jiných oblastech, ale teď ehm, se ten veřejný prostor těchto zemích omezuje, ne jen nutně kvůli konfliktu po eh, dubnové válce se to zhoršilo, ale již předtím, předtím, než propuknul ten aktivní konflikt, tak ta možnost zejména azerbajžánské občanské společnosti eh, účastnit se dialogu byla velmi podkopána. Pokud jde o Eh, oligarchy eh, a podkopání jejich síly. No je tady snaha potírat eh, korupci a to podporuje Evropská unie a také vláda USA je tady i materiální podpora prostřednictvím expertízy a zdrojů. Je velice důležité, aby e, tento boj byl co nejhlubší a aby jakákoliv e, manipulace e, nebyla tolerována, protože jinak uvízneme v tomto věčném boji, který nepovede uh, Eh, k výsledkům a ta moc eh, oligarchů nebude omezena. Finally, Mr. Děkuji a konečně pan Šubl, děkuji vám. Děkuji za vaše otázky, pokusím se to pojmout co nejstručněji, pane Tenoku. A také pan Nikolaj, Nedávno se ukázalo, že poslední v posledních eskalacích, že tady není vlastně vojenské řešení tohoto konfliktu, je to jenom mírové řešení a to je asi ta nejdůležitější věc, na kterou nesmíme zapomínat že jakákoliv vojenská aktivita může mm, vést do slepé uličky, ale ne, do, ne k řešení. E, e, angažovanost EU, já doufám, že nové dohody nám dají daleko více příležitostí, protože budou daleko, daleko sáhlejší a půjde o spolupráci s oběma zeměmi, také co se týče právního státu a lidských práv. To mm, i v, v kontextu konfliktu jsou to důležité otázky. Máme tady zvláštního vyslance EU na Jižní Kavkaz, pan Zajbera. Jak víte, mm, byl velmi aktivní v posledních dvou letech a ukončí svůj mandát koncem srpna, ale pak to bude následník jeho který byl zvolen. To je naše první propojení s Minskou skupinou a, a mm, oni všichni úzce spolupracují, zvláště s francouzskými kolegy. To, ano, je to tak. Výsledky minské skupiny a její práce možná neudělali tak veliký dojem, jak si to mnozí přáli, sice vyřešení konfliktu, ale možná, že existence vůbec minské skupiny a jejich místopředsedů zabránila tomu nejhoršímu a zabránila nejhorší eskalaci a to si myslím samo o sobě také e, vymožeností, když se podíváme na, ta poslední, e, na ty poslední eskalace, které nejsou dost pozitivní. Pan Gáler se ptal na Arménii. Měli jsme především dojem, že když jsme vyjednávali asociační dohodu s Arménií do roku 2013, že Arménie eh, byla plně eh, začleněna. Vlastně to byla Arménie, s kterou jsme eh, kterou to trvalo nejkratší dobu vyjednat tu dohodu. Bylo to kratší než s Gruzí a Moldáví. A to, že na konci to nebylo korunováno podpisem dohody, této asociační dohody, to je škoda a nebudu teď spekulovat o důvodech tohoto. Nová dohoda se po určitých úvahách, po té, co Arménie musela eh, zjistit, jestli ještě můž, do čeho může vstoupit, tak jsme stále měli dojem, nebo máme dojem, že Arménie je velice motivována a že chce, aby tato nová dohoda fungovala co nejlépe, že chce udělat co je, vše, co je v jejich silách. A máme tady určité pákové mechanismy a mm, tam, kde podpora Evropské unie byla velice dobrá, bylo eh, situace, kdy se podporovali elektronický volební systém eh, při posledních parlamentních volbách hlasovací systém. To byl dobrý příklad toho, jak podpora EU může fungovat pozitivně. A to, že ne všechno bylo dokonalé během voleb, to jsme řekli jasně v našem prohlášení. Ale byl to krok předu celkově viděno. Takže si myslím, že s novou dohodou máme větší možnosti, jak eh, úzej, ušeji spolupracovat s arménskou stranou a to tež platí pro Azerbajdžán. Otázka pana Vegla. Ano, mm, souhlasím. Měli bychom najít řešení na základě mezinárodního práva, to je jasné. Pan Buchner se ptal, proč se ptal na členství Azerbajdžánu ve VTO. To by mohlo ještě trošku déle trvat. Mm, Azerbajdžán se moc neangažoval ve vyjednáváních mm, z VTO a teď je tady větší zájem i vzhledem k diversifikované ekonomice této země je to větší zájem a budeme ochotní na pomoci, ale mám dojem, že skončíme dříve s vyjednáváním v naší dové dohody, než eh, se bude dokončeno jednání o členství VTO, protože tady musí být i bilaterální dohody. Takže to by mohlo trošku trvat. Takže bychom měli se posunout předu s naší dohodou tam, samozřejmě komponentu obchodní, ale nemůžeme být tak velké mm, jinak bychom nemohli mít takové eh, ambice k Eurazijské eh, unii, to se ptal pan Ostrevicius. Zjevně jsme Tady jsme se nepustili do zvýho dialogu, eh, proto nevíme tolik o tom, jak funguje Eurazijská unie když mluvíte separátně s jednotlivými členskými státy této unie, tak si uděláte představu, ale nemáme oficiální napojení na Eurozijskou unii a ona se jako sama o sobě neměla vliv na naše dohody. Museli jsme pouze vzít v úvahu, nebo Arménie musela vzít eh, v úvahu to, na čem se s námi může dohodnout. Ale jasné je, že žádné další členství nemůže nahradit něco, na čem jsme se dohodli v rámci našich bilaterálních jednání. Toto nemůže být ovlivněno žádnými jinými členstvími v nějakých jiných klubech, jsme měli to tak nazvat. Arménie, to byla otázka španělského poslance. Tato kontrola oligarchů v zemi, to není nic nového, to není nic specifického pro Arménii. Máme tady vliv oligarchů v postsovětském prostoru, to je dost velká věc a myslím si, že eh, řádnou základnou pro, eh, pro právní stát eh, se doufám toto, tento vliv sníží. A i boj proti korupci, kodicio sine qua non pro jakýkoliv pokrok v tomto kontextu a na tomto spolupracujeme s Arménií, ale také s ostatními zeměmi eh, v rámci východního partnerství. A k Náhornímu Karabachu. Ano, všechny konflikty v tomto regionu jsou na nejvýš nebezpečné a velmi obtížně se řeší. Někteří lidé říkají, že podnitří by bylo to nejjednodušší, ale společnost ukázala, že tomu tak není. Mnozí říkají, že náhodný Karabach je obtížný region. Myslím, že všechny tyto konflikty jsou velice nebezpečné a zabraňují dalšímu vývoji. Když se podíváte na to, jaké ekonomické možnosti by měl jak Arménie, tak Azerbajdžán bez těchto konfliktů, tak si myslím, že bychom měli všichni, všichni si přáli, aby ty konflikty byly ukončeny. Tak tímto bych ukončil svůj příspěvek. Děkuji. A rád bych poděkoval našim um, řečníkům, um, panu Šiblemu, paní Aliamě a ostatním. Děkuji za to, že odpověděli na naši otázku. Že... Ale než přejdeme k dalšímu bodu pořadu jednání, tak bych závěrem rád řekl pár slov. Ve světle nedávných událostí v Náhorním Karabachu, a od, protože máme velmi aktivní kolegy kteří se zabývají Azerbajdžánem a Arménií eh, kteří eh, přišli s velmi rozdílnými tiskovými prohlášeními v posledních dnech, tak bych vám rád připomněl, že pan Karim jako předseda parlamentního výboru pro parlamentní spolupráci EU e Azerbajdžán, pan Hán je e, autorem, e, je také v tomto ústačnice tohoto parlamentního zhromáždění. a já jako předseda AFETu jsme učinili následující společné prohlášení a to 6. července. Tady jde o pozici Evropského parlamentu, oficiální stanovisko Evropského parlamentu. Cituji. Evropský parlament mu leží na srdci nové násilí mezi Armenií a Azerbajdžánem tady máme oběti mezi civilisty eh, a soucitíme eh, s obětmi. Žádáme, aby okamžitě byly ukončeny vojenské hostility mezi Arménií a Azerbajdžánem, tak jak bylo předtím řečeno a jsme přesvědčeni, že konflikt na Horním Karabanu Kabu nemá eh, řešení vojenské, ale je zapotřebí raného mírového řešení podle mezinárodního práva. To je jediný způsob, jak zastavit promarnění, promarňování životu a e, myslím si, že bychom se měli vyvinout úsilí v rámci minské skupiny e, a tak, aby tato jednání měla e, naději na úspěch. Jak Arminie, tak Azerbajdžán potřebují politickou naději k tomu, aby byla ukončena jednání. Konč, konec citace. A chci vyzvat naše kolegy, aby podpořili naše oficiální linii. Děkuji vám. A teď přecházíme k dalšímu. Mm, eh, bodu pořádu jednání a to je bod číslo 6. Chtěl bych všem připomenout, že tento mm, bod budeme probírat ten kamera a proto mm, všichni, všichni ti, kteří nejsou, mohou být tady všichni, kteří jsou pověřeni, všichni ostatní, prosím, aby opustili místnost.